Good afternoon, ladies and gentlemen. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji vám za to, že jste se dnes dostavili na zasedání výboru REGI. Dnešní zasedání je rozděleno do dvou částí. Tou první částí tou budou volby. Musíme zvolit eh, nové byro, tedy předsedu a místo předsedy našeho výboru. Já tu budu hrát roli eh, provizorního předsedy tohoto zasedání, protože tak stanoví pravidla, že odstupující předseda bude takovým prozatímním předsedou toho ustavujícího zasedání. To znamená, v první řadě tedy zahajuji dnešní zasedání. Za druhé, tedy jsem vám již připomněla, jaký je záměr první části našeho zasedání. No a za třetí tedy popíši postup při volbě. V první řadě to bude volba předsedy a následně budeme volit čtyři místo předsedy jednoho po druhém. Budou voleni odděleně. Prosím, připravte si vaše kartičky a pokud bychom potřebovali hlasovat elektronicky a pokud je tedy všem všechno jasné, tak můžeme začít s volbou předsedy výboru REGI. Máme tu kvórum. Je nás tu více než polovina členů výboru. A Nyní tedy bych chtěla slyšet nominace kandidátu. Požádám tedy koordinátory skupin, aby nám představili své kandidáty pro další polovinu mandátu. Pan Panotenburg, děkuji. My máme kandidátku paní Mihajlova, která již předsedá výboru a s potěšením je ochotná přijmout eh, funkci na další dva a půl roky. Já vám děkuji. Máme tu ještě nějaké další kandidáty? Není tomu tak. Děkuji vám. Thank you, thank you very much. Děkuji vám a dovolte mi pouze několik málo slov. Před dvěma a půl roky jste mi vyjadřili vaši podporu, aniž byste mě znali, takže za to vám děkuji. A já jsem opravdu tuto podporu za ty dva půl roky vnímala ze strany všech kolegů a všech politických skupin. Byla to pro mne velká čest, velké potěšení s vámi spolupracovat a já se maximálně vynasnažím, abych i nadále eh, pokračovala a abychom všichni pokračovali s tím, že budeme respektovat vzájemně své expertizy, znalosti, zkušenosti. Děkuji vám a přeji nám všem mnoho štěstí. A nyní budeme pokračovat. Asi si ani nedovedete představit, jak ten popis pro další volby je dlouhý. Takže nyní oznámení volby místo předsedu. Opět to zopakuji, tedy začneme s volbou prvního místo předsedy výboru REGI, takže zase vyzývám koordinátory politických skupin, aby nám je představili. Prosím, pan Van Nisteroj, blahopřeji v první řadě. Paní předsedkyně, myslím, že jsme výtečně spolupracovali a budeme i nadále. No a nyní ke kandidát Tovi, ten je těsně eh, za mnou, Joachim Zeller, eh, náš německý kolega, já ho jmenuji na prvního místo předsedu. A jste si jistý, že je to na prvního místo předsedu? Ano, je to správně. Dobře, to ušetří eh, čas u té druhé volby. A já opakuji. Nyní tedy eh, nominace na prvního místo předsedu paní Michel. Nejprve eh, blahopřeji paní předsedající a těším se na další dobrou spolupráci. My za GUE navrhneme pana Junosa Umaže za místo předsedu jako druhého místo Entschuldigung, als ersten. Omlouvám se, navrhujeme jako prvního předsedu. Okay, finally we have... Ano, takže tu konečně máme kandidáta na prvního místo předsedu. Máme tu nějaké další kandidáty na prvního místo předsedu výboru Regi? Není tomu tak, nikoho nevidím. Takže gratuluji panu Lemarže. A prosím, přijďte se posadit k nám. A nyní tedy již ušetříme trošku času, dostáváme se k volbě druhého místopředsedy, takže to jméno tu již zaznělo, já to zopakuji, Joachim Zeller z Německa. Děkuji, máme tu nějaké další kandidáty? Ne? takže gratulujeme. Druhý místo předseda je pan Celer. A prosím, posaďte se k předsednickému stolu. Mikrofon, prosím. sorry, mikrofon. Uh, A nyní volba třetího místopředsedy. Máme tu nějaké nominace. Opět pan Van Nistelrooy. Já pouze řeknu jméno Oskar Adimon, náš belgický kolega, kterého bych chtěl jmenovat do této funkce. Máme tu nějaké další nominace na třetího místo předsedu? Ne, děkuji, takže pane Arimon, blahopřejeme. A prosím, přijďte se také posadit k předsednickému stolu a nyní tedy volba čtvrtého místo předsedy paní Král, prosím. Ano, <clears throat> samozřejmě blahopřeji vám i prvním třem místopředsedům ke zvolením a naše uh, frakce má velkou čest znovu uh, navrhnout Andreu eh, Kocelíno a velice se těšíme za to, na to, že vstoupí do tato galerie. Máme tu nějaké další nominace na čtvrtého místo předsedu? Ne, takže pane Kocolino, blahopřeji. Please take your seat. In... A prosím, také vy se přijďte posadit. Paní Valen, prosím. Děkuji, paní předsedající, za slovo. Za naší frakci Chci poblahopřát všem zvoleným. My podporujeme všechny, ale chci upozornit na to, že nejsme spokojeni s genderovou vyvážeností naší volby. V Evropském parlamentu máme špatný obraz, co se týče genderové vyváženosti a od 1 ledna 2017 máme povinnost zachovávat tuto vyváženost a proto by měla být jedna žena mezi pěti eh, dalšími členy. Tady nám chybí a bylo by dobré, zvláště v našem výboru, ale i v ostatním výboru, eh, vypracovat nějaký akční plán pro genderovou vyváženost, alespoň v budoucnosti, ale jinak samozřejmě srdečně všem zvoleným blahopřeji a, a e, budeme podporovat v jejich práci. Děkuji. A děkuji, e, že nám tady připomínáte Paní Vala zastupuje výbor REGI taky ve zvláštní skupině pro genderovou rovnost. Děkuji za tuto připomínku a doufám tedy, že na příštím zasedání koordinátorů v únoru budeme moci projednat tedy nějaký váš návrh eh, s nějakým plánem na genderové zastoupení v našem výboru. Děkuji vám. Má ještě někdo nějaké další připomínky? Ne, takže můžeme pokračovat podle pořadu jednání našeho běžného zasedání. Tedy řádná schůze v první řadě přijetí pořadu jednání. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Nemá, takže můžeme přijmout náš pořad jednání a začneme schválením zápisu ze schůzí konaných 3. října 2016, 8. listopadu, 9. a 10. listopadu 2016 a 29. listopadu 2016. Máte k dispozici online, jak již bylo rozhodnuto, a doporučení koordinátoru pro zasedání z 29. listopadu a 11. ledna již bylo e-mailem rozesláno kolegům hned po skončení těch zasedání. Pokud k tomu nikdo nemá žádné připomínky, tak navrhuji, pokud nikdo nevyjádří žádné námitky k zápisům a k doporučením koordinátorům, aby se tyto texty tedy schválily. Dalším bodem našeho pořadu jednání je sdělení předsedkyně. A asi to nejdůležitější sdělení tu již zaznělo. Již jsem tedy vyjádřila, jak mi bylo potěšením a podstou s vámi pracovat. Nicméně mám tu ještě další sdělení a to se týká naší každodenní práce. Musím vám sdělit, že 29. listopadu výbor Reby přijal zprávu našich spoluspravodaj paní Krel a pana Nistleroje legislativní návrh týkající se vytvoření programu pro strukturální podpory. tak jsme zahájili meziinstitucionální jednání s radou a s parlamentem a schválili mandát pro složení tedy vyjednávacího týmu. A dnes bych vám chtěla říci, že první trialog k SRSP proběhl 11. ledna 2017. Jednání probíhá v duchu kvalitní spolupráce a směřuje tedy k urychlenému uzavření jednání a k přijetí nařízení. V průběhu zasedání byly vyjádřeny tedy podobnosti i rozdíly v náhledu um, institucí a, a došlo tedy k jejich ujasnění. Následně po návrhu sekretariátu REGI se tedy e, jednání soustředilo na klíčové záležitosti pro mandát jako aktivity e, v rámci SRSP, pracovní program a také jeho implementace, a také e, funkce parlamentního dohledu v rámci programu. Na konci zasedání současníci zhodli na celé řadě témat, která mají být přeslána na technickou úroveň zasedání, což by nám mělo usnadnit přípravu dalších zasedání. Další politický trialog proběhne 25. a 31. ledna a následně vás o tom obeznámíme na příštím zasedání našeho výboru REGI. Takže to je k programu SRSP a probíhající trialog s radou a s komisí. Má k tomu někdo nějaké připomínky? Ne. A nyní se ehm, dostáváme k projednání návrhu stanoviska které připravila paní Mercedes Breso, a to je prodloužení doby trvání Evropského fondu pro strategické investice a zavedení technických zlepšení daného fondu a Evropského centra pro investiční poradenství, tak zní eh, celý nadpis této zprávy. Prosím, máte slovo. Děkuji. Eh... Já chci přejít do italštiny. Vážení kolegové, pane předsedo, já bych eh, ráda před, stručně představila práci, kterou jsem um, udělala při přípravě stanoviska našeho výboru rozšíření EFSI a změny nařízení, které se týkají našeho výboru. Jsou to aspekty, které Mm, se týkají našeho výboru. To jsem se omezila jenom na ně, protože jinak by je zodpovědný výbor nepřijal. Budu stručná, abych si mohla vyslechnout i vaše připomínky. Tento fond pro strategické investice má pozitivní vliv na naše hospodářství. Byla to první důležitá iniciativa, která otevřela novou epochu v EU, umožňuje mm, v soukromých investicích vstup veřejného sektoru prostřednictvím záruk a garancí, což může být užitečné v krizových momentech především. Proto si myslím, že je důležité mm, pokračovat v jeho fungování do budoucna, tak jak to navrhuje komise. Jsem přesvědčená, že bude potřeba um, oživit, posilnit tento fond většími finančními zdroji a potřebnými úpravami, um, kde jsme se v minulosti setkali s problémy. Je jasné, že si nemůžeme myslet, že FC bude mm, neustále nahrazovat financování z jiných eh, projektů a evropských aktivit, které jsou důležité pro občany, které by měly fungovat i v těchto těžkých dobách pro náš kontinent. Na jedné straně je jasné, že zůstává a stále otevřený problém vlastních zdrojů. A je potřeba zvýšit zdroje, aby byly pro, k dispozici pro investice do EU. Vzhledem k eh, současné situaci jsem se snažila postupovat chronologicky a um, působila jsem jenom tam, kde je třeba, abych do textu vložila tyto cíle, které jsem právě vyjádřila, abychom měli podporu i ostatních výborů. Víte, že jde o nařízení. Eh, předložila jsem i pozměňovací návrhy Eh, když projdou hlasováním, tak ehm, i gestorské výbory mm, budou zavázány, což je ekon a budget. Snažila jsem se především zdůraznit význam ehm, lepší synergie mezi strukturálními fondy a EFSI. Víme, že jde o různé fondy, které mají často i různé cíle. Jeden je určený pro investice, druhý pro politiky, je to tedy složitější. Na druhé straně ale je potřeba, aby spolupracovali koordinovaně, abychom dosáhli společných cílů EU, držitelný rozvoj, ekonomický, sociální, teritoriální rozvoj, soudržnosti. Je potřeba, abychom zabezpečili skutečnou komplementárnost těchto nástrojů. Ehm, také tím, Eh, aby byly mm, společné eh, nápravy například pro učenictví, protože velice často toto stěžuje spolupráci. Když bereme v úvahu kohezní politiku, tak zdůrazněji potřebu dělat konkrétní kroky vpřed, abychom dosáhli lepší geografické rovnováhy, lepší pokrytí investicemi EFSI. To neznamená žádat kvóty na eh, země. To by byla chyba. Mluvíme o soukromých kvalitních investicích ale abychom ehm, poskytli eh, větší, lepší nástroje zodpovědným orgánům, eh, posílili eh, lepší fungování technické podpory a zároveň chceme nechat tento fond otevřený, založený na kvalitě a zároveň umožnili větší účast zemím, které se do posud účastnili méně. Jeden ze zásadních mm, bodů budoucnosti EFSI je eh, mm, zabezpečit mm, eh, dodatkovost projektů podpořených z těchto fondů a to bude možný jenom pokud posílíme úlohu národních či eh, regionálních investičních platform. Mohou to být regiony velkých států, ale některé menší státy mohou mít jedinou regionální platformu, pokud se to budou přát. Nemusí mít jen národní platformy. Ehm, tyto platformy byly užitečné jako nástroje, které by braly v úvahu potřeby regionů, byly flexibilnější, také eh, možnosti soukromých investic. Hlavní zdroje pro MSP nejsou mm, vždy přístupné a státy nevždy jsou eh, přítomné při využívání EFSI. Také bude důležité více podporovat zodpovědné orgány využívat, uživatelů fondů, zlepšení finančních nástrojů, to bude důležité pro dobré výsledky iniciativ financovaných z EFSI. Velice často toto financování je složité. Finanční nástroje ve strukturálních fondech by mohly pomoci, aby tyto dva nástroje fungovaly spolu. My jsme si vyslechli eh, předsedu Združení vzdálených regionů a e, upozornil nás, jak by mohly lépe spolupracovat strukturální fondy a EFSI v jejich teritoriích na velkých infrastrukturních projektech. Samozřejmě tyto nástroje mají tendenci konvergovat nikoli naopak i v hodnocení, cílech, i financování. E, to jsou ty rozhodující body. Vy máte k dispozici text, ty pozměňovací návrhy tam jsou je poznámky, které jsem zmínil, máte je k dispozici. Já jsem také připravena vyslechnout vaše připomínky. E, na základě našich budoucích diskuze mohu přizpůsobit i ten text. Já začnu s tím víme zpravodaji. Pan Hlč, máte slovo jako první. Děkuji. Vážení kolegové, toto není prázdná folmaneta. Já chci především pogrutelovat paní předsedkyni a místo předsedům k jejich znovení, zvolení a znovu zvolení. Chci všem vám pogratulovat a popřát vám úsp- hodně úspěchů v nadcházejících dvou a půl letech. A nyní se chci vrátit k návrhu paní Breso. Hmm. Budu reagovat na ehm, návrhy Evropské lidové strany. EFSI po roce, po spuštění je nyní ve fázi, kdy Evropská komise eh, přichází s návrhem prodloužit trvání tohoto fondu, eh, aby se zvýšily zdroje a by se zvýšila podpora ekologických projektů. Co to znamená? Podle našeho názoru to znamená, že nikdo plně nezhodnotil, jak EPSI fungovalo e, v prvním roce. Takže tady velká nejistota. Evropská komise přichází s tímto návrhem bez e, e, podrobného zhodnocení výsledků. Hovoří o prodloušení trvání, zvyšování zdrojů a cílů. A dělají to ve chvíli, kdy nikdo ještě neprovedl hodnocení tohoto fondu. Ani komise, ani parlament neměli příležitost eh, to udělat ještě. To je jedna věc. Druhá věc. Paní Breso také, to také zmínila ve, na úvod. Když se díváme na návrh této zprávy, tak ehm, tady je spousta pozitivních návrhů, které podporujeme. Jeden z nejdůležitějších Jedna z nejdůležitějších věcí, která zmínila paní Breso, je toto. FC a investiční plán, který um, um, určuje plán, tak my všichni víme, jaký je rozdíl mezi strukturálními fondy a FC, Víme, jak se liší co do fungování. A Neříkáme samozřejmě, že by měly být války pro každý stát v rámci EFSI, ale je e, to vážný problém. Je tady vážný problém fungování tohoto fondu. Geograficky to není vyvážené. Stačí podívat se na ty projekty a na členské státy, Eh, které byly členy do roku 2004 a vidíme, že mají 90 když se podíváme na finanční garance poskytované EFSI. Takže 90 těchto garancí jde do členských zemí, které vstoupily do EU e před rokem 2004. Zbytek zemí, ty, které vstoupily po roce 2004, eh, tak využili pouze 10 těchto zdrojů. A tady se omlouvám, že, to, že nemám přesná čísla. Co to znamená? Pokud to, um, to financování um, rozpočítáme na občana 20 tisíc euro na občana a 7 euro na občana. Takže 20 tisíc euro v evropských eh, členských zemích před, před rokem 2004 a 7 eh, na eh, občana států, které vstoupily po roce 2004. Takže to problém je asi kořenem problému A my jsme rádi, že paní Breso se snaží toto korigovat a EPP chce navrhnout Eh, pozměňovací návrh, který jde tímto směrem. Bychom zlepšili účast malých a středních podniků, tak jejich účast již stoupla, takže to je pozitivní. FC dosáhlo výsledku v této oblasti. Nemám statistiky, ale všichni víme, že není žádný členský stát, kde Eh, by nebyly malé střední podniky páteří ekonomiky, takže my potřebujeme eh, pobídky, potřebujeme podporu pro tyto firmy, protože oni přispívají ke zvýšení HDP v celé EU. A poslední bod, paní Breso také zmiňuje, vztah mezi strukturálními fondy a EFSI. To by se mělo zdůraznit víc. Harm, koordinace, synergie mezi strukturálními fondy a EFSI by měla být co nejlepší. Nicméně současně máme pocit, že je tady problém, který tady vzniká. A to je částečně výsledek nedostatečné synergie a částečně vzhledem k mm, používanému přístupu. Neříkám, že, jsou, že si navzájem protiřečí, ale e, někdy to jsou tyto, tyto fondy jsou, nebo lidé je vnímají jako alternativy. Buď EFSI nebo strukturální fondy. Musíme vyjasnit, když modifikujeme nařízení v tom, že zvýšení trvání a zdrojů FC neznamená a nebude znamenat, že FC bude alternativou kohezní politiky nyní a po roce 2020. Jsme ve výběru, výboru REGI a měli bychom jasně říci, se souhlasem všech politických skupin. Měli bychom tedy jasně říci, že kohezní politika je e, ve smlouvě, měla by pokračovat, to by mělo být um, základ, to měla být základní věc, FC je přidaná hodnota, ale není to alternativa. Takže toto jsou v podstatě ty myšlenky, které mm, EPP a budeme dále pokračovat spolupráce. Tomašič? Děkuji, paní předsedající. Nejprve gratuluji ke zvolení, blahopřeji všem místopředsedům a musím říci, že je to především díky vám, že se v tomto výboru cítím jako ve velké rodině. Chci eh, podpořit paní zpravodajku v jejím úsilí společně se změnami nařízení Evropského parlamentu a Rady, které se týká Fondu pro strategické investice, že musíme také zaručit lepší koordinaci nástrojů pomocí posílených synergií a zajištění, aby byly komplementární takovým způsobem, aby nevzniklo překrývání mezi různými evropskými nástroji, ale aby byla poskytnuta účinná přidaná hodnota a iniciativnost projektů. Rovněž je důležitá spolupráce eh, s regionálními a rozvojovými bankami a institucemi, synergie a eh, komplementarita mezi projekty ESIF a EFSO napomůže udržitelným investicím a může také poskytnout účinnou podporu při vytváření takovéto platformy. Proto bychom usnadnili místní podporu eh, a Evropské poradenské centrum i nadále bude spoléhat vlastně na Evropskou investiční banku, stát, národní banky a další také poskytne cílenou podporu, co se týče využívání odborné pomoci při strukturování e, projektů pomocí inovativních finančních nástrojů se zvláštním důrazem na malé a střední podniky a využívání partnerství soukromého a veřejného sektoru a v nezbytných případech také poskytné poradenské služby, co se týče evropské legislativy. Bude mít přitom na mysli specifik, specifické rysy a potřeby členských států, zvláště těch, jejichž trhy nejsou tak eh, vyvinuty. Rovněž bude komisi zodpovídat, eh, zodpovídat a upozorňovat ji na jakékoliv regulativní překážky, tak vznikne pozitivní cyklus eh, zpětné vazby mezi EFSI a komisí. Děkuji. Další stínový zpravodaj, to jsem já. Dovolte proto, abych přešla do bulharštiny. A nejprve chci poděkovat paní Breso. Musím říci, že eh, toto stanovisko, které se týká rozšíření aktivit fondu a týká se také aspektu navýšení finančních zdrojů v tomto fondu a zvažuje i změnu aktivit, kterými se fond zabývá. Jde tedy e, o určité, pro, určitá provozní zlepšení po prvním roce fungování fondu. Po, té, to, po tom prvním krátkém období e, existence nelze e, popírat, že eh, všechny instituce se potýkají eh, s rozpočtovými limity a proto je velice důležité, abychom do takovýchto projektů dostali více kapitálu. To nám umožní eh, vytvořit národní platformy, které by byly financovány z nástrojů, které již fungují a také pomocí nových nástrojů. Proto podporuji stanovisko paní Preso, tedy aby došlo ke zlepšení koordinaci mezi jednotlivými nástroji. To je cesta, kterou se musíme vydat, abychom zlepšili investiční možnosti pomocí těchto různých fondů a zvláště co se týče veřejných projektů. Je důležité pochopit, že tento konkrétní fond a další fondy, které mají přeshraniční základ, protože se zabývají přeshraničními projekty a mají mnohem vyšší přidanou hodnotu. Je tedy důležité posilovat úlohu Evropského poradenského střediska a poskytovat konzultační eh, a právní služby i na regionální a místní úrovni. To by tedy měl být přístup eh, náš těmto fondům v budoucnosti. Eh, o projektech, které se financují pomocí Evropského fondu pro strategické investice, je potřeba, aby bylo větší povědomí, aby byly více viditelné. Proto podporuji pozměňovací návrhy, které byly podány a jejich cílem je Eh, tedy eh, i eh, změnit způsob fungování Evropského centra pro poradenství. Takže se tady připojuji k paní Breso zvláště, co se týče těch aspektů, které se zabývají účinností těchto fondů a jejich propojením s jinými fondy. Chci také zmínit, že místní orgány by se měli více zapojit do fungování tohoto fondu. Měli by se eh, intenzivněji zapojit do národních platform a jejich aktivit. A co se týče nařízení a pozměňovacích návrhů nařízení, k tomu je třeba přistoupit s tím, že budeme mít na paměti tedy celkovou finanční obálku. To všechno musí být v souladu i s víceletým finančním plánem po roce 2020. Chci podpořit stanovisko paní, paní Breso, paní Michel. Děkuji. Já nebudu zamlčovat, že za naší frakci máme eh, trochu pochybnosti eh, o tom, jestli již eh, jeden rok poté, co iniciativa vstoupila v platnost, jestli stojí za to již mluvit o a rozhodovat o prodloužení. Evropský účetní dvůr v listopadu loňského roku nás seznámil se svým stanoviskem, že i podle nich ještě zatím neexistují důkazy o tom, jestli lze e, vlastně e, prokázat platnost e, tohoto navrch, navrhovaného navýšení peněžních prostředků, že ještě na to nemáme vlastně ani vypracovaný odhad dopadu. Měli bychom tedy s tím hodnocením efektivnosti EFSI, měli bychom zde postupovat skutečně poctivě, přímo ve řadě spolkových zemích jsme se informovali, jak to vypadá a ty všechny vycházejí eh, z toho, že eh, prozatím jsou pravidla EFSI spíše eh, šita na míru velkým projektům, že jim trošku chybí propojení na regionální investiční projekty a že ty synergie, ty synergie nejsou zdaleka tak velké, jak se o tom zde mluví. Takže bychom měli skutečně poctivě toto hodnotit. Jde o to, že ty skutečně potřebné regiony se k něm finančním prostředkům nedostaly a to se netýká jen Německa. Kritéria e, pro čerpání nebo žádosti o prostředky jsou nastavena velice vágně, což vede k slabé transparentnosti a proto my nazíráme tento prostředek podpory velice kriticky. Myslíme, že lepší jsou strukturální fondy a, a domníváme se, že zde vzniká nebezpečí, že veřejné prostředky a, a veřejné, veřejné investice do veřejné infrastruktury, že zde mohou být ohroženy. Takže nemůžeme úplně souhlasit s tím zcela optimistickým stanoviskem eh, komise. Máme za to, že by bylo dobré pokračovat ve vyhodnocování a, nepřikr- a nepřistoupit již teď eh, k rozhodnutí o pokračování tohoto fondu. Děkuji, paní Vana. Děkuji, paní předsedající. Paní kolegyně eh, Breso já si ji velice vážím eh, jako eh, zpravodajky, eh, ale připojuji se ke kritice předřečnice, že tedy také nezdílíme to zcela pozitivní stanovisko k hodnocení fungování fondu EFSI, protože zdá se, mi, zdá se nám, že cíle politiky soudržnosti, jak zde také zaznělo, nejsou prozatím naplněny a myslím, že ještě není možné eh, zdůvodnit navýšení finančních prostředků eh, do tohoto fondu. Máme tady 9 eh, pro projekty efektivity pro ekologické projekty, ale řada projektů eh, je ve skutečném rozporu eh, s politikou 2000 nebo eh, s programem 2020, to už je také zaznělo. A co se týče Mezinárodní organizace práce, ta stanovila jasně, že vlastně aspekty zaměstnanosti fondů EFSI že těch je možné dosáhnout pouze, kdyby se investovalo výrazněji do regionů s vysokou nezaměstnaností a to se také nestalo. Neboli společně s ohrožením investičních fondů, abychom z, z těch vlastně povolit, povolit bez jakéhokoliv limitu přeřazování finančních prostředků ze strukturálních fondů, že to ohrožuje politiku soudržnosti tak, jak ji eh, známe a eh, že to ohrožuje samé cíle politiky soudržnosti a i naše plány strategických investic a partnerství. Eh, v jednom bodě jsme ale pozitivní, abych také já zachovala určité vyvážené určitou vyváženost v mém vystoupení eh, vnímáme pozitivně, že 40 EFSI jdou na infrastrukturu a inovace, na opatření pro ochranu klimatu v souladu s cíly COP21. To je podle nás správný krok ve vytváření cílů EFSI, i když samozřejmě bychom byli radši za ještě větší procentní podíl, třeba 50 co se týče změny EFSI. Co se týče konkrétního návrhu, přicházím e, s návrhem posílené transparentnosti v takovém smyslu, že teď je to tak, že e, schválené projekty na e, webových stránkách Evropské investiční banky jsou tedy, jsou tedy zveřejňovány hned po hned po povolení projektu, ale dochází dochází vlastně k omezení transparentnosti, protože vyšlo nařízení Evropské komise, že e, to, to zveřejnění e, se může e, provést teprve poté, co projekty budou skutečně podepsány, ale my se domníváme, že to není dobře z hlediska transparentnosti. Projekty by měly být zveřejněny okamžitě po schválení. Děkuji a těším se, že naše poznámky budou vzaty v úvahu. Děkuji, paní Demato. Děkuji, paní předsedkyně. Já využiji této příležitosti, abych pogratulovala všem, i vám, paní předsedkyně, i zvoleným místopředsedům. Hnutí pěti hvězd i v nadcházejících pěti letech se bude snažit přispět k této naší práci. Já jsem chtěla omluvit eh, moji nepřítomnost. Byla jsem na výboru PETY, kde jsem se také musela zúčastnit volby eh, předsedy eh, delegace hnutí pěti hvězd, nicméně nedošlo k tomu, protože nedošlo k respektování demokratických principů a celý Dehontův systém byl naprosto anulován. Nicméně my i tak nadále budeme bojovat a, a v podstatě před dvě a půl eh, lety tady tou záminkou bylo, že eh, naši stranu Cinque Stelle nikdo neznal. Nicméně já myslím, že za ty dva a půl roky jsme prokázali naši odhodlanost a rozhodnost pracovat a zastupovat naše občany v parlamentu, takže se omlouvám. Uh, že tady vás okrádám o čas tím, že vám to musím vysvětlovat. Co se týče EFSI, tady se počítá z revizí dvou nařízení, které jsou do určité míry odlišné. Je to investiční plán, který je ale takový trošku falešný s ohledem na doplňkovost. Ve skutečnosti tento fond ochudil už existující fondy jako Horizon 2020 FC se ukázal jakožto takový nejasný fond eh, měl vlastně financovat různé projekty, ovšem ne projekty, které jsou udržitelné. Jedná se o to, že eh, jsou tu utajována čísla a projekty, které by měly být vlastně z toho eh, programu financované. No a to po roku fungování EFSI, eh, kdy jsme vlastně nezaznamenali žádné efektivní výsledky, protože pokud bychom ho podpořili, tak ten nadměrný pákový efekt by ani nebyl dostatečně transparentní. A i přes velké úsilí paní navrhovatelky o transparentnost ve spolupráci EFSI a ostatních projekty to oceňujeme. Nicméně účetní dvůr poukazuje, a tady cituji, že je tu málo prvků, které by potvrdili, že by EFSI a jeho fungování bylo odůvodněné a Eh, stejně tak jeho financování projektu. Dále se tu kritizuje, že ustanovení předložené eh, pro mm, objektivní hodnocení, řekněme, tak to bylo úplně vyloučeno, odstraněno. To znamená, všechny ty problémy nás vedou k tomu, abychom byli kritičtí ke změně nařízení, tak jak to navrhuje komise. Děkuji vám. A mám tu seznam členů výboru, kteří se hlásí o slovo eh, v rámci této diskuze. V první řadě pan Celer. Děkuji, paní eh, předsedající. Já musím eh, do výboru pro rozpočtovou kontrolu, kde budou volby. Já souhlasím s těmi, kteří hovoří o tom, že toto není vhodná doba rozhodovat o prodloužení Eh, fondu EFSI. Eh, k tomu bychom potřebovali nejprve hloubkovou analýzu eh, toho dosavadního fungování. Domnívám se, a to také potvrdila paní Prese, že bychom měli vystoupit jednotně jako výbor a měli bychom zjistit, jestli evropský že evropský, zajistit, že Evropský fond EFSI nemá nic společného s Evropským fondem Eh, pro strukturální investice. Eh, mně se zdá nevhodné, abychom eh, vlastně rozhodovali o strukturálních fondech, protože o výboru EFSI o tom rozhoduje pouze Evropská banka pro investice a dále, odkud půjdou ty peníze na prodloužení, kdyby měly přijít z eh, evropského rozpočtu. Jak víme, eh, evropský rozpočet již tak je velice, eh, velice tedy napnut. Vím, že kolegové z výboru ITRE nebudou chtít ty prostředky poskytnout třeba z Evropy 2020 a z dalších nástrojů a náš výbor by měl upozornit na to, že E, výbor EFSI nemůže být náhradou strukturální politiky po roce 2020 a že tedy by se z těchto finančních prostředků nemělo ubírat. A co se týče dosahování cílů, když se podíváme na jednotlivé e, cíle, které mají podpořit strategické investice, jediný projekt, který jsem e, našel v Řecku, tam se jednalo o pětimilionovou, pětimilionovou vlastně podporu podporu na, na nějakým na projekt, který se týká nahrazení jednoho typu kyselin v mase jinými typy kyselin, nasycených nenasycenými, což možná může být poměrně užitečné, ale rozhodně to není Eh, tedy nezapadá do eh, rámce projektu EFSI. Měli bychom eh, tedy se mnohem pečlivěji zamyslet, do jaké míry vlastně zasahujeme do strukturálních politik a také bychom měli kriticky zhodnotit, jestli, jestli tady EFSI přinese skutečně ty kýžené výsledky. Děkuji vám, pan Polčák. Děkuji za udělení slova. Já se rovněž připojuji k tomu, co říkal <clears throat> pan kolega Zeller, protože eh, dneska provádět jisté zhodnocení eh, fondu EFSI je skutečně předčasné. Eh, bylo tady již hodně řečeného, já pouze si dovolím podotknout, že lze asi přivítat to, že komise přistoupila možná i pod tlakem našeho výboru na posílení prvky adicionality projektů to je, myslím, že asi vhodné ocenit. Na druhou stranu je důležité se ptát, zdali ta metoda, kterou zvolila komise právě pro posílení této zásady adicionality, zdali byla zvolena správně. E, já se domnívám rovněž se stanoviskem výboru regionů, který se v této věci poměrně obsáhle e, vyjádřil, že ta metoda není příliš zjednodušující, když to i já se budu snažit hodně zjednodušit. To znamená, Chtěl bych se dotázat paní eh, zpravodajky, paní Breso, zdali se domnívá, že ta metoda, kterou jde komise, zdali je tedy skutečně správná a co soudí případně o návrzích, které eh, dal výbor regionu, pokud jí jsou známy. Děkuji. Thank you, Mr. Bustinaro. The floor is... Děkuji. Děkuji, pan Bustinaro. Děkuji, paní předsedkyně. Také já chci poblahopřát všem členům nově zvoleného bíra. A také vám, paní předsedkyně. A nyní, pokud dovolíte, budu hovořit rumunsky. Bine definite, am putea vota în favoarea prelungirii Fondului pentru Investiții Strategice. În același timp, cred că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 se tam najdou projekty, které byl, bylo možné kvalifikovat jako strategické. Bylo řečeno, že nemůžeme mluvit o strategických projektech, když jde o financování ve výši 5 milionů. Další eh, věc by se měla stát podmínkou sine qua non. Adekvátní eh, geografická rovnováha, když analyzujeme způsob, jakým se během prvního roku fungování ten fond rozděloval, tak můžeme konstatovat, že rozdíl je obrovský mezi beneficienskými státy a těmi ostatními. Je to obrovský rozdíl. Je to 6 až 7 miliard pro jedny, až 5 celý 10 mili, milionů pro ostatní. Ty státy, které využívají kohezní politiku, jsou vlastně čistými přispěvateli na EFSI. Pokud nebude geografická rovnováha, nemůžeme akceptovat pokračování tohoto fondu. Další prvek, zásadní, potřeba Eh, říci při této příležitosti následující. si není náhražkou, není alternativou kohezní politiky. Pokud náš výbor mm, toto nebude jasně zdůrazňovat a mm, nebude vyzývat členy rady, kteří chtějí zásadní změnu kohezní politiky, tak eh, pokud nebudeme schopni potvrdit potřebu kohezní eh, politiky, tak eh, toto nebude moci pokračovat. Musí být jasné, že je nutné najít odpověď na potřeby technické pomoci pro všechny státy, které mají problémy při využívání tohoto fondu. Proč? Často se říká, že jsou státy, které mají eh, dostatečnou kapacitu eh, využívání tohoto fondu, ale pokud eh, mm, jsou to tyto státy, tak pak není možné mluvit o kohezní politice. Je třeba myslet na to, že je třeba pomoci všem zemím, které mají e, zásadní potřebu technické pomoci. Pokud budeme pokračovat takto, lidé budou stále více euroskeptičtí a vidí, že peníze tečou vždy jedním e, směrem a nikdy ne k ním. E, to prohloubí ještě jejich eh, euroskepticismus. Nevidím žádný reálný návrh, který by umožňoval tuto eh, nerovnováhu řešit. Eh, toto je hm, chci poděkovat zpravodajce za vynikající návrh. Myslím, že to bude velice vyvážená zpráva, kterou nejenom hm, přijme náš výbor, ale dá také varovný signál radě protože rada je většinou skutečným problémem. Děkuji. Thank you, thank you very much. Děkuji vám, pan Van Miltenburg. Děkuji, paní předsedkyně, také já vám gratuluji a stejně tak všem místopředsedům. Pohovořím velice stročně, spíše tu mám otázku, než e, nějaký příspěvek. Ta otázka se týče pozměvacích návrhů 3 a 10 původním textu návrhu jsem měl takový dojem, že Evropská komise se snaží zaměřit tak, aby se vyhla tomu, že by EFSI sloužilo všem druhům infrastrukturálních projektů, jako dálnic, jako třeba ten příklad v Nizozemsku, kde byly opravdu eh, určité pochybnosti o adicionalitě. Jsou to takové rizikové návrhy, tedy ten, eh, ta trojka a stejně tak ta desítka. A nevím, zda otvírat pandořinu schránku, když vlastíme zřetel, zřetele takové druhy projektů, jako je v tom původním návrhu. To jsou ty projekty, které právě spočívají v investicích do dálnic, nicméně komise navrhuje, že toto by mělo zahrnovat alespoň jednu ze zemí soudržnosti. Nicméně v tom pozměňovacím návrhu se tu znovu vrací ty možnosti dálnic po celé Evropě, protože už tu nejsou nějaké zásadní limity. A stejně tak trojka, kde úplně měníte text, a to hovořím jenom o udržitelných infrastrukturách, nefyzických infrastrukturách, nehmotných, jako třeba e-infrastruktury, a, takže ano, udržitelnost to ano, ale a myslím, že ta otázka definice tu není příliš jasná. Je to poměrně mm, citlivé, to jsou tedy moje takové pochybnosti ohledně těch dvou pozměňovacích návrhů, ale jinak je to kvalitní práce. Děkuji. A nyní pan Van Nistelrooy. Máte slovo. Děkuji. Já bych chtěl eh, v rámci debaty říci, že je třeba zdůraznit, když paní Breso to hovořila o té, tom momentu toho rozšíření. Pamatuji si, jak pan komisař Katány říkal, že to zhodnocení bude někdy v roce 2018 a já jsem se ho několikrát dotazoval, kdy přijde to zhodnocení. To je, kdybyste vypustili raketu a pak eh, a vlastně po pěti vteřinách řeknete, že to musíte nějak eh, eh, rozšířit, změnit, nevíte, kam ta raketa poletí, že je to omyl. Takže tady je taková zásadní věc, myslím, že není, to dělá Evropská komise, když nyní přichází s celou záplavou nových textů. Je třeba to objasnit. Pak za druhé, účetní dvůr řekl, že tady není žádný důkaz. A je třeba tedy věřit, že když to tak půjde nadále, tak to může přinést tedy dobré podmínky pro investice. Nicméně, když se na to podíváte více do hloubky, to je ta otázka adicionality, kterou jsme tam zapracovali, protože v tom prvním návrhu tam ta adicionalita úplně neviděla. Tam to mělo být něco o soukromém kapitálu a rizikovém kapitálu. A my jsme tam dodali tu adicionalitu. No a nyní eh, je to správně v textu, ale mělo by to být prokazatelné, jak řekl kolega Miltenberg mm, jak ty eh, silnice na jihu Německa. To je o milionech, řekněme si to upřímně. A tam v tom regionu není nezaměstnanost, takže mi říkejte, proč to směřuje tam a co je to tedy to vysoké riziko, tam žádné není. No a pak tu stanovíte, je třeba se zaměřit na adicionalitu, ale teď to vlastně není srozumitelné, jsme tady v tomto příliš měkci, když se to pak musí eh, dokazovat. Je to o úrovni rizika. Záměrem měly být ta vyšší rizika. Pak se tam dostávají banky. Ale když se podíváte do hloubky do poloviny projektů, tak to tak není. Mohou to dělat banky, a může to být eh, eh, dobře, dobrý nástroj, ale když už nedostanete prostředky z evropského rozpočtu, to už tu zaznělo, ale berete více projektů, no tak je to takový hokus pokus, jakési výtečné duplikační faktory z EIB, a nebo snížíte riziko, protože jedna věc je pravda a to je tedy eh, status EIB nikdy nebude postižen, takže oni následně sníží ještě víc tu úroveň rizika a tím se udělá více projektů, ale je důležitá ta adicionalita a, riziko, a charakter toho rizika. Možná by se tomu měl věnovat jiný výbor, ale je to naprosto zapotřebí. A pak k té zeměpisné rovnováze. To je opravdu studa. Eh, Spojené království má hodně projektů a následně odchází, tak já nevím, měli by vrátit peníze, já nevím, takhle to opravdu bylo, byly tam obrovské investice do Spojeného království. Oni to absorbovali a jiní neměli tu absorpční schopnost, možná z důvodu nepřipravenosti, neschopnosti bank nebo z celé řady jiných důvodů. A poslední připomínka ještě, ta se týká toho, že nyní tu máme ten postup s omnibusem a já vás vyzývám, vy jste se na to podívali a přečetli si to. Tady je několik právních adaptací, prostřednictvím kterých může EFSI být využit na právě projekty kohezního charakteru. Může tedy členský stát vložit ty prostředky, do FC, jakožto takovou záruku, ale co se tady zamýšlí? Původně tedy to měl být soukromý kapitál vcházet do evropské ekonomiky a ne tedy veřejné prostředky z koheze, v první řadě přes EIB, já nevím, slyšel jsem to dobře, když jsme tady o tom začínali s komisaři, tam znělo něco úplně jiného, já nevím, je to jakási inflace těch myšlenek a ta právní záležitost, k tomu dojde brzy, velice brzy, my jsme o tom hovořili s Konstancí Král, o těch úpravách prostřednictvích omnibusu, tedy celé naší legislativy. Takže když eh, použijeme jakýkoliv stejný postup u té procedury a tady, pokud by se to mělo srovnat, tak asi bychom to měli nějak napravit v rámci tedy postupu tady na výboru REGI. No, ještě se k tomu vrátíme. Děkuji. Děkuji, paní Maletič, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím s tím, co tu zaznělo a ještě bych chtěla zdůraznit, že záměrem EFSI na samotném počátku bylo navýšit investiční kapacitu po celé EU a pokud jsme ji chtěli navýšit, tuto kapacitu, tak to samozřejmě se překrývá neustále i s jinými programy, které již existují na úrovni EU, stejně tak i v rámci politiky soudržnosti. Nicméně problém je ten, že původním záměrem nebylo mít tady to překrývání. Eh, I komise, jak jste tu již řekli, eh, stanovila, že budeme financovat soukromé projekty i rizikové projekty z EFSI. A nyní, když se podíváte na ten seznam projektů, které budou financovat nebo se financují z EFSI, tak tam vidíme dálnice, železnice, tunely, celou řadu dalších inkubátorů a dalších veřejných eh, vědeckých projektů a podobných. A to v podstatě jsme nechtěli od EFSI, protože se to opravdu hodně překrývá s kohezí a v mnoha členských státech um, máme problémy s přípravnými projekty. No a nyní navíc tedy FC, který vlastně krade ty projekty a v konečném důsledku pak nevyužijeme ani prostředky z koheze a i ztratíme FC, protože je to tady to pomatení a je třeba opravdu na to zareagovat. Děkuji. Děkuji, pan Arimo. Děkuji. Myslím, že Eh, tady mm, diskutujeme otázku, jak umožnit investice v Evropě, což je pozitivní, eh, že vůbec mluvíme o tom. Můžeme se ovšem mluvit o sklenici plnoprázdné, poloprázdné nebo poloplné a já bych řík, preferoval eh, tu poloplnou, protože je, je mm, důležité se zamýšlet nad tím, jak více investovat, ale současně bychom neměli být naivní. Když posloucháme tyto diskuse, tak chápeme, že EFSI je něco, co se um, vyvíjí jinak, než se původně um, soudilo. Zdá se, že EFSI um, by se se vyvíjelo tak, že by vlastně zabralo místo našich strukturních prostředků. A to je právě ten případ tomu, že, to, že něco letí, ale nevíme kam, tak to nehodnotíme. My jsme se rozhodli, že chceme, aby ta raketa letěla dál nahoru. Ale pokud tomu tak bude, tak eh, tak vlastně mm, to bude kryt eh, no, no, s tím, co eh, my tady rozhodnujeme, schvalujeme. Měli bychom, neměli bychom EFSI kritizovat, ale spíše se zamyslet nad tím, jak zajistit, aby naše strukturální prostředky byly lépe využívány. A Mm, to by pak vedlo k tomu, že bychom eh, měli jiný nástroj, který by to zjednodušil. Ehm, a pak se dostáváme k otázce, že nikdo v Evropě neví, co se eh, financuje s strukturální, strukturálními prostředky. Mm. Musíme lidem um, na ulici a lidem, kteří se chtějí podílet na projektech strukturálních prostředků, říci, že to jsou smysluplně investované prostředky se všemi prostředky, se s celou tou vyvážeností, že investujeme do strukturálně chudých regionů, ale musíme těm lidem říci, co děláme. Když to neuděláme, tak hrozí, že FC eh, eh, vlastně mm, zaujme naše místo. Pan Buda. Um, kolegové dobře zhodnotili stávající situaci. My jsme ještě v rané fázi snah eh, stimulovat investice privátní a já se domnívám, že je nutné říci eh, komisi, že dobře víme, e, co se děje. Víme, že kohezní politika um, týče financování EFSI, e, je věc, kdy my nikdy neakceptujeme náhradu kohezní politiky tímto fondem, tímto fondem, který se obtížně využívá. A já jsem řekla, že je důležité, aby eh, mm, bylo, eh, byla podpora pro využívání tohoto programu. Když se podíváme mm, na to, že mm, je důležité pomoci především východoevropským zemím. Děkuji. Toto je zajímavá diskuse a odpovědnost výboru regie je velmi vysoká, protože bychom měli e, zmínit všechno, o čem tady diskutujeme. Chci dát slovo zástupci Evropské komise, panu Mérovi, ne, hm, paní, pardon. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji všem eh, kolegům za tuto velice živou, zajímavou diskusi. Je to také, hm, děkuji za příležitost eh, pro komisi, by se vzala slovo, my bereme na vědomí všechny problémy, které tady padly, i to, co padlo v návrhu stanoviska k návrhu komise prodloužit EFSI a zvýšit jeho sílu. Ten návrh je třeba vnímat na pozadí dosavadní implementace a hodnocení, které do posud proběhla. To chci zdůraznit, protože proběhla hodnocení EFSI, ehm, mm, proběhlo jedno hodnocení Ruské komise, ehm, bylo hodnocení Evropské investiční banky, nezávislé hodnocení Ernst Young, všechna tato hodnocení byla včas předložena, ehm, vstupovaly do legislativního procesu, takže to jsem chtěla ehm, zdůraznit. E, k těm mm, dosavadním výsledkům vždy je důležité e, si uvědomit, co se e, stalo vlastně v eh, eh, roku 2016 jako, EFSI eh, mělo mobilizovat 164 miliard euro mm, ve všech členských zemích. To je více než polovina těch z 315, které se očekávaly za tři roky a mělo to být ve prospěch 388 tisíc malých a středních podniků. Já chci zdůraznit tedy, že FC je eh, nebo plní cíle mobilizovat 215 eh, miliard investic do reálné ekonomiky při snaze maximalizovat eh, investice ze soukromého sektoru. To je klíč pro FSI. Také chci zdůraznit že velký pro, eh, počet projektů byl ve prospěch regionů a měst, například v Itálii. EFSI podporuje investice do modernizace um, distribučních sítí elektřiny a plynu, také hydroelektrárny v provincii Trento, v Polsku výstavbu až 1300 dostupných rezidenčních jednotek v Poznani a dalších eh, veřejně dostupných příkladů, které jsou na našich webových stránkách. Všechny schválené projekty jsou na webových stránkách. Také chci říci, že je tady velký potenciál mm, no, FC a mm, koordinace s eh, strukturálními fondy, které se navzájem podporují pro dosahování společných cílů, to je více investic, ekonomický růst, pracovní místa. Také chci říci, že jsme byli svědky už um, úspěšných příkladů, už máme projekt Manson de Calais, to je projekt, který umožňuje, podpory nízkokarbonovou ekonomiku, jsou tam zdroje z EFSI, strukturálních fondů, bank a privátních investorů. Také chci zdůraznit, že komise velice pečlivě sleduje kritiku mm, EFSI a fungování fondu a v návrhu EFSI 2 právě chce řešit tyto kritické body. Takže jaká zlepšení navrhujeme. Ta nejdůležitější jsou. Ten návrh chce ehm, podporovat eh, především méně rozvinuté regiony, vzdálené regiony. se navrhuje větší důraz na technickou pomoc na lokální úrovni v členských zemích přes um, poradenské centrum pro evropské investice a tento hub nebo centro by mělo aktivně přispívat k sektorálním i geografické diverzifikaci EFSI. Přípra- pomoci, pomocí pří, při přípravě implementaci projektů. Tento hub už je aktivní lokálně v specifické projekty a komise si přeje rozvíjet lokální kapacitu ještě více, především v spolupráci s bankami a mm, především v regionech, kde je podpora nejvíce potřeba. Navrhli jsme eh, také z podporu zřizování investičních platform. Co se týče méně rozvinutých a transformačních regionů, komise navrhla rozšířit sektorální pokrytí eh, o sektory, které by jinak nebyly v obecných cílech EFSI. Je tam i zmínka rybolovu, zemědělství explicitně jako sektory, které mou, může, mohou spadat pod EFSI. Komise navrhla mm, že nebudeme pod, že nebude podporovat dálnice, pokud to nebude potřeba Eh, na podporu soukromých investic v kohezních zemích nebo přezranční projekty, kde by byla minimálně jedna kohezní země. Další klíčový bod, že komise chce posílit adicionalitu, což je samozřejmě hlavní prvek EFSI. My navrhujeme, aby projekty e, řešily mezery na trhu a aby to bylo považováno za kritérium Mm, nárokovatelnosti, tedy přesnější kritéria toho, co bude považovat za adicionalitu. Přeshraniční projekty by měly být a priori adicionální. Vzhledem k jejich významům a problémům s jejich rozvojem. Transparentnost, to je důležitý prvek, to tady padlo víckrát, to se bude dále zvyšovat. Návrh komise vyžaduje, aby investiční bod, který se skládá z expertů, kteří rozhodují o udělování těch garancí při používání EFSI, to není tedy ani komise, ani EIB. My tedy navrhujeme, aby investiční výbor vysvětloval podrobně, proč byl každý jednotlivý projekt schválen v rámci EFSI a jak splňuje kritéria, která jsou stanoveny v nařízení EFSI a demonstroval jejich adicionalitu. Snazší kombinace EFSI s jinými fondy, především strukturálními, je dalším cílem návrhu EFSI 2 to je eh, se řešeno ve zvláštním návrhu, omnibus návrhu. Ehm, je to ve eh, společných ustanoveních. Tento návrh by měl usnadnit koordinaci na investičních platformách i na úrovni jednotlivých projektů. Vytvoření investičních platform jsou národní, regionální, přeshraniční, bude prioritou při um, spolupráce s regiony. Ty zůstává to prioritou a platformy jsou, se také připravují. Na závěr chci vyjádřit naději po přijetí obecného přístupu ECOFIN, hmm. tedy tři měsíce po návrhu komise, můžeme takto podobně postupovat i v Evropském parlamentu a já doufám, že bude uzavřena dohoda s radou do léta. Tak tím už skončí, protože jsem mluvila poměrně dlouho. Thank you, thank you very much. Miss Bresso, would you like to take a floor? Paní Bresso, máte slovo. Eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si velice pozorně vyslechla připomínky kolegů. A ne všechny ale spadají do kompetenci našeho výboru, takže je tam nemohu začlenit. My eh, zašleme naše stanovisko výborům ECO na výboru pro rozpočet. To znamená, že naše stanovisko musíme vypracovat ve smyslu našich pravomocí. Nicméně i tak několik eh, připomínek z mé strany, jakožto z ekonomky. Ehm, já asi v tuto chvíli vypnu i eh, mobil, protože mi právě v souvislosti s tímto stanoviskem spousta lidí telefonuje. Takže několik eh, připomínek eh, za mě jakožto ekonomku. Fond FC byl pravděpodobně první nástroj, který si EU stanovila na podporu soukromých investic. Tady nehovoříme o veřejných investicích, protože následně se i ty veřejné investice, eh, fin, veřejné finance investovaly. Byly tu tedy investice napojené na to, že strukturální fondy měly sloužit na konvergenci hospodářství a na to, aby se podpořily země a ekonomiky v krizi. Následně došlo k vývoji strukturálních fondů, protože se uznalo, že i ty rozvinutější oblasti by zřejmě potřebovaly nějakou podporu soukromých i veřejných investic a to v zájmu eh, zachování konkurenceschopnosti. Nicméně jasným cílem je snižovat ty vnitřní rozdíly na úrovni EU. EFSI si poprvé, jakožto fond uvědomil nebo uh, přijal to, že politika nestátní pomoci ve světě, kde všichni ostatní eh, vlastně uplatňují státní pomoc, ať je to Čína či USA. Nicméně tento postup nebyl adekvátní a komise přišla s návrhem, který nebyl postačující, tedy podpořit zejména soukromé investice, abychom dosáhli vysoké míry investic a aby se tam probrali určitá rizika, protože Evropa potřebuje oživit právě tento druh investic. My si uvědomujeme, že z eh, krizí ta úroveň investic klesla, no a EFSI částečně umožnil ten nedostatek investic pokrýt, nebo tedy ten rozdíl či nedostatek eh, snížit. V Itálii eh, hovoříme, abychom tedy s tou vodou z vaničky nevylili i to dítě, takže potřebujeme v Evropě podporovat investice nejen veřejné, ale i soukromé. Takže a problém teda není to, že, že bychom řekli, zrušme EFSI a pak ti soukromí investoři se tomu nějakým způsobem přizpůsobí. My si musíme uvědomit, že ta situace není taková. Oni nejsou schopni tu míru investic pokryt, ale opakuji, opravdu nezrušme ten nástroj, úplně nevyhoďme ho, protože jiné tu mít nebudeme. Můžeme na něm pracovat, můžeme ho vylepšit, abychom zvýšili potenciál našich ekonomik abychom podpořili i ta hospodářství, ty ekonomiky, které doteď nebyly schopny EFSI využívat. Takže je velice důležité, aby se vylepšila technická podpora, aby se vylepšily národní platformy, abychom pomohli i bankám to využívat. A tady opravdu nehovořím jenom o veřejných, ale i o soukromých investicích. Evropané opravdu činí velké úspory, nicméně ty úspory se neprojevují v investicích a my tu potřebujeme záruky na ty rizika, a aby se navýšily soukromé investice. To potřebujeme nejvíc. Takže neměli bychom jen kritizovat a říkat, že tento nástroj neslouží, že prostě nefunguje. Měli bychom se soustředit na to, jak ho vylepšit, jak vyřešit specifické problémy, které jsme za ten první rok fungování zaznamenali. Toto je tedy můj přístup, toto já navrhuji. Nemůžeme zrušit tu myšlenku že Evropě musíme pomáhat i soukromými investicemi. My, jakožto výbor, který pracuje na konvergenci mezi bohatšími a chudšími ekonomikami Evropy, tak musíme postupovat tak, aby ti, kterým se ještě nepodařilo dostatečně využívat tento fond, tak aby využili EFSI i pro velké veřejné i soukromé investice, aby ho mohli využívat a abychom pracovali na eh, konkrétních tématech. Tedy měli bychom jít ne cestou kvot, ale cestou teritoriální rovnováhy a zeměpisného rozšíření EFSI ale to přímou pomocí, protože ze skutečnosti víme, že nestačí jenom to vydefinovat a hovořit o tom, ale musíme proto vytvořit nástroje. A to je tedy pomoc při projektování, při vytváření projektů a také pomoc při vytváření struktur, které v těch konkrétních zemích budou těmi platformami nebo zprostředkovateli. Uh, to je velice důležité. To právě pomůže těm, kdo, kteří budou předkládat, projekty. A samozřejmě tedy i přeshraniční projekty jsou tady velice důležité, podle mého názoru. Ještě odpovím na dvě otázky, následně pak budeme mít i více možností hovořit. Uh, až eh, tu budeme více probírat ty pozměňovací návrhy. Nicméně i tak chci říci, že v těch pozměňovacích návrzích bychom se měli soustředit na kompetence našeho výboru, protože v opačném případě ty řídící výbory nám to zamítnou. Stejně tak postupujeme i my, když dostáváme stanoviska z jiných výborů k tématu, kde jsme řídícím výborem. K těm mým eh, návrhům eh, tu zazněly konkrétní otázky, tedy trojka. Myslím si, že by bylo milné omezit se na fyzické infrastruktury a s nimi eh, související služby. Měli bychom to hovořit i o nefyzických infrastrukturách nebo o nehmotných, jako mohou být třeba vzdělávací nebo výzkumné sítě i tyto nehmotné projekty jsou velice důležité. To je tedy velká výzva, která stojí před námi. A dále, že by tu mělo být propojení mezi vícero členskými státy. Já jsem použila termín přeshraniční propojení, ale to vlastně znamená to samé. Pozměvací návrh číslo 10 právě proto, že si myslím, že financování eh, dálnic, které kromě těch zemí, které spadají do cílu soudržnosti, tak eh, u těchto projektů je důležité upozornit, že když eh, nějak selže trh, tak to musí být ta podmínka kondicionality. Ty dálnice v zemích, které spadají do cílu koheze, mohou být financované strukturálními fondy. Takže je opravdu zapotřebí využívat tyto fondy tehdy, pokud selže trh, anebo pokud ta adicionalita je tam opravdu prokázaná. Mnozí tu zmínili, že bychom neměli narušovat eh, zásadní roli strukturálních fondů, tedy snižování rozdílu mezi jednotlivými členskými státy. My se všichni zhodneme na tom, že EFSI není náhradou strukturálních fondů. Strukturální fondy mají úplně jinou roli, tedy financovat politiky regionálního rozvoje, ne projekty, ale politiky. A za druhé, kdo nebo co tu je za cíl? Ne ty bohaté, ale ty chudší regiony, aby se přibři, přibližovaly těm bohatším. Takže proto se tímto podporují rozvojové politiky. my ty regiony můžeme podporovat prostřednictvím celé regionální politiky. A samozřejmě, že musíme bojovat i proti tomu pokušení, aby se EFSI nevyužíval i na to, co by měli řešit eh, strukturální fondy, to znamená otázky eh, zemí konvergence či koherentnosti. Takže dnes tu hovoříme o jakési genezi EFSI, který by se měl pro, propracovat k tomu, aby pomáhal i konvergenčním politikám, i těm všeobecným i investičním politikám fond EFSI by měl být komplementární, neměl by nějakým způsobem tyto fondy nahrazovat nebo je nějak rušit nebo z nich ubírat. To je tady to zásadní poselství fondu EFSI. A strukturální fondy EFSI mohou spolu existovat a spolupracovat, ale ne tak, že by jeden nahrazoval druhé nebo naopak ale že by EFSI měl pomáhat těm strukturálním fondům, pokud tyto nejsou schopné poskytovat velké soukromé investice. No a pak eh, například soukromý projekt, který může konvergovat nebo může být eh, komplementární s veřejným projektem, tak pak může být financovaný právě z EFSI. No a takto mohou spolu existovat jaksi vedle sebe. No a my musíme podporovat konvergenci těchto fondů a ne nahrazování jednoho druhým a naopak. To poselství, které je obsaženo i v textu, tak si myslím, že je velice jasné. Vidím, že paní předsedkyně mě již upozorněne řečnickou dobu, takže v budoucnu určitě ještě budeme mít příležitost projednávat ty pozměňovací návrhy. Děkuji za velice zajímavou debatu, ale zabrala nám trochu déle, než jsme čekali. Ale bylo to důležité, odpověď. Předsedkyně, připomínám všem, že termín pro pozměňovací návrhy ke stanovisku je poledne pondělí 30. ledna. Poledne pondělí 30. ledna pro pozměňovací návrhy. A teď budeme s naším programem pokračovat dále a slovo tedy dám panu Budovi, který pro první výměnu názorů představí svou vizi, co se týče zprávy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 více než 315 miliard euro díky kohezní politiky, což představuje významné navýšení investic do některých členských zemí a v některých eh, to bylo ještě vyšší, to procento, dokonce 80%. Jak jsem řekla, všechno toto je díky kohezní politice. Tato politika je nástrojem užitečným, který umožňuje mm, směrovat fondy k chudším regionům a současně umožňuje eh, řešit rozdíly mezi evropskými regiony. Politika eh, financování má vždy pozitivní dopad na občany. Často každodenní život občanů se radikálně změnil díky investicím financovaných z evropských rozpočtů. Bohužel tyto investice nejsou mm, distribuovány rovným způsobem. Eurobarometr nám ukazuje, že jenom určitá vrstva evropských občanů si, se vědoma, si je vědoma pozitivního dopadu investic financovaných z evropského rozpočtu v jejich regionu. V důsledku toho v této zprávě Mm, se snažím najít cestu, jak lépe komunikovat pozitivní výsledky kohezní politiky. Je nutné mluvit o reálných zkušenostech, konkrétních příkladech. A my bychom chtěli také mluvit o vazbách, které existují mezi kohezní politikou a nástroji lokální politiky. Jak můžeme zajistit, aby eh, rozhodnutí na regionální úrovni byly efektivnější, jak navýšit úroveň angažovanosti místních orgánů v kohezní politice. Je třeba využívat nové komunikační prostředky, když mluvíme o eh, účinnosti těchto fondů. Musíme zajistit, aby byla vidět přidaná hodnota. Jak zajistit Mm, efektivnější komunikaci na sítích, eh, platformách, mm, jak zvýšit společnou odpovědnost na všech úrovních vlády. Musíme nebo budeme schopni um, toto zajistit, pokud všichni partnery na všech úrovních budou schopni spolupracovat je důležité, aby beneficienti fondu byli schopni být skutečnými ambasadory kohezní politiky. Oni mohou nejlépe eh, zprostřed hm, pozitivní účinky této politiky. Chceme identifikovat modality, které by umožňovaly občanům mm, účastnit se těchto veřejných konzultací. Je důležité, abychom byli všichni přítomní v sítích, které, které umožní um, hmm, dívat tyto informace, tedy efektivnější komunikace a za druhé, jak zvýšit účast zainteresovaných stran Eh, jak zajistit eh, implementaci. Tedy lepší komunikace, jak garantovat větší viditelnost pro kohezní politiku. Mm, dále jsme potvrdili, že je třeba, aby legislativa byla zjednodušená. Mnoho členských zemích zemí lituje složitosti postupů, aby bylo možné využívat financí z tohoto fondu. La local, ce... Národní orgány také mají pod, povinnost respektovat specifika své země a svých regionů, což bylo řečeno již v diskusi předchozí. Mm, mm, řídící orgány mají povinnost využívat co nejvhodnější nástroje. Je důležité uvažovat o tom, jak lokální a regionální orgány mohou hrát eh, relevantnější roli při implementaci kohezní politiky, protože viditelnost eh, této mm, politiky v terénu v očích občanů musí být zvýšena jak mm, nejlépe mluvit o dosažených konkrétních výsledcích. Je třeba, aby komunikace Evropské unie byla revidována, aby bylo možné předávat koherentní zprávy, které by byly chápány na úrovni občanů, abychom zdůraznili, jaké zkušenosti a výsledky jsou. A tady mám na mysli projekty, které byly financovány ze Eh, strany regionální rozvojového fondu a eh, tady nebylo ani potřeba mm, veřejňovat, mm, jaké projekty byly, byly nebylo zveřejněno, jaké projekty byly financovány, což je eh, problém. Komise musí lépe mluvit o těchto výsledcích. Občané i když um, komise má výsledky, tak nemají přístup a tato informace se přitom musí dostat k občanům. Ve Spojeném království například jenom 9 občanů, který, který jim položil otázku Eurobarometr, věděli, že projekty byly financovány z evropských fondů. Ti, kteří, však ti, kteří hlasovali pro Brexit, byli ve většině v regionech, kde evropské fondy byly nejvíce využívané. Je to paradox, je to škoda. V Polsku je nejvyšší počet podíl občanů, kteří vědí, že v re- jejich regionu jsou projekty financované z evropských fondů není možné využívat jediného komunikačního prostředku. Je e, třeba se adaptovat k cílené, e, na cílenou veřejnost. A mám na mysli digitální e, revoluci. Výměna informací, komunikace mezi beneficienty, mezi všemi orgány, to, to je důležitý nástroj. Komunikace, elektronická komunikace, tomu říkám e-koheze a to se mi zdá, že jde také správným směrem. Elektronickými prostředky je možné signalizovat problémy, hledat řešení rychlým způsobem. Mám na mysli tady druhou část své zprávy. Jsem řekl, že je třeba podporovat účast lokálních orgánů na rozhodovacích procesech. A tady je třeba, aby existovaly více eh, modelů spolupráce a řízení. Je nutné umožnit lokálním aktérům využívat eh, spolupráce bylo by dobré identifikovat nástroje, které umožňují eh, lokálním komunitám se více angažovat v procesech ehm, přístupu k evropskému financování. Mm, potřebujeme, aby se na rozhodování podílelo maximum občanů. To se týká tedy zvýšení role jednotlivých partnerů, musí být konsolidována především při eh, vytvoření toho partnerství. To je důležité pro strukturální investice. Abychom dosáhli lepší eh, výsledku na všech úrovních, třeba se poučit z minulosti, větší lokální participace zajistí lepší výsledky v praxi. Um, rozvoj partnerství předpokládá úzkou spolupráci mezi ehm, městskými a venkovskými orgány, synergie na různých úrovních. Synergie fondů, o tom už se tady mluvilo, a Hmm. já eh, s velkým zájmem vyslechnu vaše komentáře. Jsem přesvědčen, že mm, výsledkem bude dobrá zpráva eh, o důležité roli kohezní politiky a o tom, jak zvýšit viditelnost. Bude, uh, will be ready. Pan mm, bude tedy představí návrh své zprávy v březnu, je to tak? Ano. A hlasovat budeme v květnu. A nyní bych předala slovo koordinátorům a chtěla bych vás požádat, abyste byli maximálně struční, protože a, náš host za malcké předsednictví již čeká v předsáli. Takže paní Jeffrida. Grazie. Děkuji, paní předsedající. Pokusím se o stručnost. Ale je třeba říci, že to, jak komunikujeme o politice soudržnosti, je stále důležitější. Konečně, to je dobrá zpráva. Nejenom po Brexitu, ale lidé si uvědomují, že mnozí vlastně nevědí, co pro ně Evropa dělá. Komise se snaží o zlepšení své komunikace, aby lidé věděli, co e, Evropa dělá a jak to dělá, protože třetina rozpočtu na e, evropského rozpočtu jde na politiku soudržnosti a mnoho občanů vůbec neví, e, o co jde. Takže to je něco, co musíme napravit, je to veliká výzva. A komise sestavila tento projekt, který propojuje univerzity, výzkumná střediska a snaží se také dát občanům slovo eh, k politice soudržnosti. Výsledky zatím ještě úplně nemáme, ale ty částečné prozatímní výsledky již jsou k dispozici. A já jsem tady slyšela, že eh, podle běžných občanů jedním z velkých úspěchů Evropské unie je zrušení poplatků za roaming. My všichni víme, jak je to důležité, ale také si uvědomujeme, že to je něco, co se týká pouhé třetiny evropských občanů, kteří cestují do ciziny třeba jenom jednou za rok na dovolenou, takže tolik to také nevyužijí. Takže i když je to důležité, tak to rozhodně nestačí jako něco, co vám evropští občané řeknou, když se jich zeptáte, co pro ně Evropa dělá. Na základě výzkumu, a pan Buda to také řekl, vyplývá, že Brusel by měl být slyšet víc. Ale prozatím jej slyší jenom asi čtvrtina evropských eh, občanů, to znamená lidé, kteří více cestují, hovoří cizími jazyky a tak dále. Neboli bychom si měli položit otázku, eh, s kým bychom měli, vlastně koho bychom měli oslovit, když chceme hovořit o politice soudržnosti. Nejde jenom o to vyjmenovat seznam nástrojů, ale a nejsme to jenom my, jsou to i členské státy a jejich orgány na regionální a místní úrovni, aby toto vysvětlovali každá země, se bude muset zaměřit na jiný druh eh, posluchačů. Měli bychom vytvořit kampaně na zvyšování povědomí, zaměřit se na příjemce, eh, na všechno, co by mohlo sehrát roli v životě běžných občanů. Můžeme eh, organizovat programy v Bruselu a lidé to mohou sledovat, ale můžeme takové programy vytvářet i v členských státech. Měl by vznikl, vzniknout trvalý dialog s občany tak, aby eh, lidé o ně měli skutečně zájem a chtěli se těchto programů zúčastňovat. A je na místních organizacích a orgánech, aby o nich lidi informovali a také, aby je upozorňovali na jejich odpovědnosti. Protože eh, transparentnost nám chybí a eh, ty užitky jdou jenom pro insidery, pro ty informované. Takže bychom si měli v komunikaci vést lépe. Znamená to tedy, že místní orgány by měly spolupracovat s Evropskou komisí, která ví nejlépe vlastně, co se z Evropy děje v jednotlivých členských státech. A, Evropa už, eh, a Evropská komise již má takové eh, osvědčené postupy v komunikaci eh, a umí využívat i sociální média. A to i třeba vlastně v rámci infrastrukturních projektů před jejich zahájení, po jejich dokončení, eh, aby bylo možné eh, tam eh, na, na těch sociálních sítích třeba prezentovat jednotlivé příběhy účastníků těch projektů a, a tak dále. Co se týče komunikace, regionální a místní orgány se musí také zaměřit na sumy finančních prostředků, které byly zpřístupněny. A jde o miliony eur, které se investují. A často vlastně se malý důraz sklade na města a migranty a další eh, jednotlivé osoby, které mohou mít eh, z těch infrastrukturních eh, projektů prospěch. Také se eh, málo informuje o tom, eh, k čemu se infrastrukturní projekty po dokončení využívají. A lidé se potom eh, ptají, jak se vlastně využívají prostředky na strukturální projekty, co se s těmi projekty děje. Proto musíme lépe a více informovat nejen pomocí reklam. Musíme občanům ukazovat, co děláme a jak to děláme. Tak zvýšíme důvěryhodnost v očích lidí a na tom se budou podílet i místní a regionální orgány, i vlády musí účinně Učení informovat o jednotlivých e, projektech pomocí strukturovaných dialogů, skupin expertů. Ti všichni by e, se měli e, účastnit. Je nezbytné poukazovat na potřebu spolupráce mezi místními a regionálními orgány s jejich eh, partnery eh, před i po dokončení eh, jednotlivých programů. Omlouvám se za přerušování, říká předsedkyně, ale bohužel už nemáme čas. Další kolega, já budu opravdu velice stručný, protože si myslím, že detailnější debatu můžeme vést, až bude návrh zprávy hotov. Já chci říct, že jistě řada eh, místních a regionálních eh, orgánů bude eh, mít nápady na nejrůznější osvědčené postupy komunikace. Možná, že bychom je mohli zapojit, to nechám na zpravodaj, aby tyto osvědčené postupy, pane Budoste, zapracoval do své zprávy. Děkuji. Děkuji za takovou stručnost pan, pana Děkuji, paní předsedající. Já také budu mnohem stručnější a nebudu se vracet eh, k tomu, co už bylo řečeno o tom eh, vlastně, o té nezbytnosti větší viditelnosti. Musíme eh, více, více tady propagovat nejrůznější principy nejde jenom o místní orgány a regionální orgány, ale také o e, občanské orgány, občanskou společnost, občany, tak e, aby lépe akceptovali výsledky. Myslím, že je to v zájmu nás všech a také se ukázalo, že tam, kde se podaří zapojit eh, občanskou společnost do plánování i do opatření, co se týče rovnosti, eh, ochrany životního prostředí, eh, boje proti vylučování, tak tam docházíme lepších výsledků. A co se týče realizaci principu partnerství, tam máme ještě mezery a bohužel nemáme ještě nějaký mechanismus, jak toto lépe šířit, jak eh, pomocí místních a regionálních orgánů toto zlepšovat. Proto přijdeme s různými eh, konkrétními návrhy na třeba posílení odborné pomoci pro místní a regionální orgány i mechanismy vypracovávání zpráv, aby bylo umožněno lepší, eh, aby byla umožněna lepší účast. Děkujeme a těšíme se na spolupráci. Děkuji, paní Damato, velice stručně. Děkuji, paní předsedající. Je velice důležité politice soudržnosti zapojit partnery a poukazovat na výkonnost a výsledky politiky soudržnosti. Musíme výjít z nesporného faktu, zvláště v našem výboru není možné ignorovat to, že přes veškeré závazky, které jsme dali svým voličům, že se nám prozatím ještě nepodařilo zprostředkovat informace o financování, zvláště programu soudržnosti, že tomu občané nerozumějí, že je to velice komplikované. Eh, politika soudržnosti je jedním z nejsilnějších symbolů byrokracie a nesrozumitelnosti. Eh, DG Regio v říjnu eh, zveřejnilo zprávu, kde stojí, že toto je vlastně hlavní politika veřejných investic v Evropské unii, která vyprodukovala milion pracovních míst, eh, což je více než třetina všech pracovních míst vytvořených v EU, ale nestojí tam to, o jaká pracovní místa jde, jestli jde o vlastně pracovní místa na plný úvazek, úvazek e, nebo jenom dočasná a tak dále. Takže není jasné, občanům není jasné, že tyto politiky jim opravdu pomáhají. Musíme také zvýšit povědomí regionálních a e, místních orgánů, které často jsou první, které poukazují um, útočným způsobem na Brusel a na jeho politiku, že jim škodí. Takže e, na to se musíme také zaměřit v členských státech nevidět jenom eh, tu makroekonomickou kondicionalitu, ale také na eh, pakt stability. My z hnutí pěti hvězd upozorňujeme na to, že veškeré eh, fondy soudržnosti by měly být vyřazeny z výpočtu deficitu, schodku. Já zde přeruším naší debatu, říká předsedkyně, protože už nám nezbývá vůbec čas. A žádám kolegy, kteří se chtěli přihlásit o slovo, aby si nechali své příspěvky až na skutečnou debatu, až v březnu bude prezentována, eh, prezentován návrh zprávy při našem zasedání. A nyní bych ráda pozvala zástupce malckého předsednictví, který eh, bude prezentovat priority malckého předsednictví, co se týče kompetence našeho výboru. Máme zde doktora Jana Borga, což je parlamentní tajemník pro malcké předsednictví a pro fondy Evropské unie na Maltě. Ten nás seznámí s prioritami malckého předsednictví v oblastech, eh, pro které odpoví, za které odpovídá náš výbor. Jako obvykle jej vyzvu, aby nás seznámil s prioritami eh, malckého předsednictví v prezentaci, třeba 15 minut, a poté dám slovo poslancům, nejprve koordinátorům. Takže začnu tedy tím, že vám eh, dám slovo k prezentování vašich priorit a potom eh, můžete vyslechnout otázky a vyjádření eh, poslanců výboru REGI. Máte slovo, pane Borgu. Děkuji, děkuji paní předsedající. Eh, blahopřeji vám ke znovu zvolení předsedkyně výboru REGI. A je mi velikým potěšením, velikou ctí, že mohu dnes oslovit tento výbor. Já budu hovořit stručně vzhledem k tomu, že mým úkolem je především vyslechnout to, co vy chcete říci k tomu, co my máme za relevantní v této oblasti pro občany Evropy eh, v této době eh, a v tomto čase. Evropské i globální politiky. Eh, chci poukázat na klíčové priority malckého předsednictví na nadcházejících šest měsíců, ale co je ještě důležitější, ještě jednou zopakuji, že chci vyslechnout vaše názory, co se týče současných výzev, před nimiž stojí EU a i e, politika soudržnosti a také, co si přejí naši občané. Evropská unie prochází velice složitým obdobím. Různé okolnosti Evropskou unii traumatizují. Jedná se o imigraci, předtím finanční krize, otázky bezpečnosti, terorismu a také demokratické rozhodnutí eh, britské populace, to znamená Brexit. Eh, I v sousedství Evropské unie je nedostatek stability. Mimo nejistotu eh, vztahu EU s jejími globálními partnery budeme stát i před dalšími problémy. V letošním roce čekají nás volby v Nizozemsku, Francii a Německu. To vše by mohlo mít vliv na budoucnost a priority Evropské unie. Tyto výzvy nás ale nesmějí brzdit, nesmějí nám zabránit Eh, v práci na evropské agendě. Měli bychom je vidět jako příležitost vybudovat silnější Evropu, která je konkurenceschopnější a sociálnější. Malské předsednictví podtrhuje právě tento sociální aspekt. Malta se domnívá, že aby tohoto bylo dosaženo, je potřeba se věnovat těmto výše zmíněným nejistotám a proto využijeme našeho předsednictví, abychom se snažili rozptýlit frustrace a obavy našich občanů. A chtěli bychom také řešit tyto frustrace eh, občanů. V tomto kontextu jsem si jist, že jste již obeznámeni s našimi prioritami. Já o nich pohovořím jen stručně. My se zaměřujeme především tedy na imigraci, protože Malta jako země celou řadu let se s tímto problémem potýká. Za předsednictví chci říci, a my jsme to řekli i minulý týden na plenárním zasedání, náš premiér si uvědomuje, že Evropská komise má zcela jasný plán postupu a proto jde o to i nadále pokračovat v práci v Evropské radě, abychom si více rozuměli a dosáhli výrazného pokroku při provádění toho, na čem jsme se už dohodli a zároveň je třeba zajistit, aby imigrace zůstala prioritou na našem plánu práce. Co se týče evropského azylového systému, potřebujeme systém, který bude udržitelný. Jeho břemena musí být spravedlivě rozdělována a bude také potřeba revidovat nařízení Dublin. Budeme chtít také navázat na výsledky samitu ve Valetě se zaměřením na třetí země a tak se budeme chtít věnovat především příčinám ekonomické migrace. Tam bude potřeba dosáhnout lepší spolupráce. Máme před sebou i příležitosti. Máme jednotný trh. To je podle nás největší aktivum Evropské unie a musíme využít plný potenciál jednotného trhu a rozvíjet i digitální jednotný trh. což může vést eh, k výraznému užitku pro rodiny, pro ekonomiky, pro státy. Musíme se, dosáhnout, musíme se snažit dosáhnout maximálního pokroku v tomto směru Především tím, že schválíme primární legislativu, o které se již teď debatuje a budeme pod eh, tímto názvem eh, pracovat i na dalších politikách, ku příkladu na energetické unii a unii kapitálových trhů. Bezpečnost je také prioritou otřesné teroristické útoky, eh, ke kterým došlo v Nis, v Berlíně a v Bruselu, vedly ke znepokojení a proto musíme být připraveni zajistit bezpečnost našich občanů za situace mezinárodního kontextu, která je velice volatilní a která se neustále vyvíjí. Budeme pracovat na konkrétních návrzích na řešení regionálních a globálních problémů. Domníváme se, že nejlepším způsobem je efektivní diplomacie. A na tu se Evropská unie především zaměří. V tom budeme eh, spolupracovat s ESVČ. Eh, sociální inkluze eh, Malta je právem hrdá na svůj historický rekord v tomto směru. Můžeme pomoci s předáváním našich zkušeností, našich úspěchů můžeme spolupracovat s nevládními organizacemi a skupinami občanů na eh, podpoře eh, spravedlivé eh, rovnováhy mezi ženami a muži, nediskriminace menšin a tak dále, především plného přístupu žen na trh práce. Evropská politika sousedství je další prioritou a rovněž eh, sektor námořní je prioritou, který má potenciál růstu. A jaké jsou tedy naše plány v souvislosti s kohezní politikou? Mm, naše úsilí se bude zaměřovat na eh, dvou cílech. Jednak pokračovat v legislativní práci Eh, mám tady pokročené na technické úrovni, mám na mysli ustanovení ESI, eh, nařízení Omnibus, kde doufáme, že dosáhneme pokroku. Také eh, tady jiná legislativa, která se projednává, kde doufáme, že se blížíme k uzavření v rámci našeho předsednictví se týče legislativní práce na nařízení UNDIMUS, budeme pokračovat práci slovenského předsednictví, což znamená, že budeme pokračovat v technických pracích požadovaných v rámci přípravných orgánů Rady s cílem dále pokročit v této věci. Věříme, že tyto pozměňovací návrhy dále zjednoduší implementační rámec pro sdílený nařízení financování zdrojů EU a Malta překládá velký význam zjednodušení a dopadu, jaké to má pro beneficienty i implementující orgány. E, cílem je pokračovat dalším pokroku z, ve snaze dosáhnout dohody v radě většině bloků, o kterých se jedná. Druhým cílem je politická diskuse jak výsledky kohezní politiky zviditelnit pro naše občany. E, také mm, s ohledem na budoucnost kohezní politiky po roce 2020 chceme, aby se diskuse zaměřovala na tři hlavní prvky. Jednak potřeba potřeby občanů praxi, aby viděli výsledky a chápali přidanou hodnotu Evropské unie. Dále zjednodušování politiky pro mm, zúčastněné, její implementaci a za třetí rozvoj eh, politiky zaměřené na budoucnost, nové výzvy a inovativní řešení. Věříme, že je nutné řešit, reagovat na potřeby našich občanů efektivněji a v, také včas. Vzhledem k deficitu, který existuje mezi tím, co děláme a vnímáním občanům, máme pocit, že nyní, dříve než kdykoliv předtím, bychom měli hm, překonat e, propast mezi občany a unii e, hmatatelným způsobem. Kohezní politika je centrálním prvkem realizace cílu Evropské unie. My uznáváme, že kohezní politika je stále více vnímán jako investiční politika, je důležité, aby diskuse o kohezní politice pokračovala, kladla důraz na snižování eh, rozdílu mezi regiony a dosahování sociálně, ekonomické teritoriální koheze. Pro úspěšnou implementaci kohezní politiky je důležité, aby mm, specifické potřeby jednotlivých regionů byly uznány a implementační rámec zajistil dostatečnou flexibilitu podpoře iniciativ, které eh, reagují na měnící se potřeby na regionální, národní a evropské úrovni. Není jedna cesta, jak tohoto dosáhnout, eh, která by odpovídala potřebám každého členského státu nebo regionu. A tady je asi ta největší výzva. Pocit, že politika by mohla dělat více a měla by umožnit členským státům a regionům spíše než jeden balíček, který by měl um, fungovat pro všechny. To je příliš uh, rigidní přístup a nef- nefungoval by. Uh, jednotný přístup by nepřinesl výsledky a budoucí kohezní politika musí dostatečně flexibilní, aby řešila specifické situace. Kromě toho další úsilí o zjednodušení procesů společného managementu evropského financování je třeba. Podporujeme práci mm, pracovní skupiny na vysoké úrovni pro zjednodušení a e, navrhované zjednodušení procesů v revizi finančního nařízení. Zjednodušení musí být jádrem těchto procesů a musí být také doprovázeno snížením administrativní zátěže a větší proporcionality. Potřebujeme politiku, která bude implement, kterou budou moci implementovat beneficienti, včetně malých a středních podniků. Nemůžeme si dovolit, abychom měli programy, které budou zatíženy administrativně a několika úrovněmi kontrol, které se často překrývají a které brání mm, implementačnímu procesu. Musíme zajistit, aby kohezní politika měla rychle reagovat a efektivně reagovat na eh, pomocí cílených investic, kde je to nejvíce třeba, a kde je třeba investovat do klíčových sektorů růstu a vytváření pracovních mest. Kohezní politika by měla zůstat integrální součástí evropského rozpočtu a je důležitým nástrojem posílení členských, potenciálu členských zemí a zajištění úspěchu evropského projektu. My také věříme, že kohezní politika může fungovat jako politika zaměřená na budoucnost, která bude řešit budoucí výzvy, unii a umožní eh, vývoj inovativních řešení. Eh, já jsem eh, chtěla prezentovat své ehm, názory vám, Evropskému parlamentu, a doufám, že jako instituce, které tady společně reprezentujeme, společně s Evropskou komisí a dalšími partnery, znamená, že je klíčové, abychom společně spolupracovali v příštích měsících, abychom dosáhli co nejlepších možných výsledků v zájmu našich občanů, kteří, které zde reprezentujeme. Děkuji vám. Děkuji, pan Borg. A e, mm, e, toto vlastně je pokračování diskuse, kterou jsme měli před chvilkou, kdy jsme mluvili o vidětelnosti kohezní politice, o tom, jak důležité je vysvětlit a informovat evropské občany. Vy jste to zmiňoval ve svých prioritách. Teď bych dala slovo členům výboru REGI, jejich um, návrhy a otázky. Pan Van Misleroy, dostane slovo jako první. Děkuji vám za tuto příležitost. Je to eh, správnou chvíli na počátku vašich eh, aktivit. Nicméně jsem trochu zmaten s eh, tím vaším programem, protože uh, Neříkáte nic o neformálních ministerských zasedáních a podobných iniciativách, takže jsem překvapen, že tu nemáme žádný dokument čistě pro informaci o tom, jak eh, budete i implementovat. Takže kdybyste nám mohl poskytnout konkrétnější informace. A souhlasím s vámi, že tu příležitost eh, mít tu politiku soudržnosti v rámci té velké debaty a spoléhám na předsednictví a na radu, že s tím něco udělám. Slovenské předsednictví hodně eh, připravilo, konsolidovalo to, co děláme jak ve věci eh, zemí konvergence i těch rozvinutějších i následně po té zprávě, s kterou přišla komise. Takže jak hodláte vy, protože je to tedy ehm, ten dokument z vysoké úrovně ze slovenského předsednictví, jak to tedy předložíte eh, ministrům pro všeobecné záležitosti. Je třeba to projednat, eh, aby se to opravdu projednávalo na té nejvyšší úrovni. Takže prosím také sdělte nám, jak eh, budete přesně integrovat nebo vyzývat naše eh, členy, tady kolegy, do vašeho procesu. Je tu ta tradice aktivní účasti ze strany parlamentu a eh, my tedy očekáváme, že i malcké předsednictví v tom bude pokračovat. A pak ještě takové zamyšlení ohledně soudržnosti. Já jsem si myslel, že po Brexitu to je tedy vše eh, nadcházející záležitost v rámci vašeho předsednictví, že tu bude jasný signál z předsednictví, že pokud tedy jedna země vystoupí, tak ať vystoupí, ale od těch ostatních by tu měla být tedy ještě silnější vize ohledně koheze, tedy že se vzájemně potřebujete, aby se vše urychlilo, aby vše bylo v rovnováze, aby tu byl udržitelný rozvoj v různých částech Evropy. A tady mít Evropu sjednocenou v tomto období nacionalismu, těch populistických řečí, je to opravdu velice důležité. A pak tedy připravíte ty velice důležité eh, veřejné aktivity, tedy Evropské fórum pro soudržnost, že to tedy bude připraveno eh, v rámci předsednictví. Toto je zásadní pro politiku po roce 2020. Je to pro nás zásadní, pro, také pro výbor regionu, pro regiony, pro města jako takové, takže prosím, řekněte nám, jak zapojíte parlament, ne obecně, ale spíše konkrétně i do tohoto všeho. A poslední připomínka k zviditelnění. Já souhlasím, jak předsedkyně řekla, my jsme to právě projednávali dnes. Neměli byste právě vy předložit velice konkrétní návrhy ohledně toho, a jak třeba do toho omnibusu, do toho postupu omnibusu vložit lepší možnosti pro ty výsledky. Máme tu mnoho projektů pro města, regiony, vzdělávání, podnikání. Jak tedy umožnit tyto recipienty, kteří dostávají ty naše fondy, aby vše bylo tedy řádně eh, řešilo. Není to jenom o těch prostředcích, ale o výsledcích. A i poté, když se projekty zastaví, tak je třeba, aby právě někdo o tom vyprávěl, aby to nebylo populistické řeči, aby se celý ten příběh zveřejnil. Takže prosím, nějaké konkrétní komunikační návrhy, to je totiž výtečná příležitost pro malcké předsednictví. Nestojí to ani moc, ale potřebujeme to. Děkuji vám, paní Krel za socialisty a demokraty. Děkuji, paní předsedající. Já se mohu řady věcí připojit k Lambertovi. Nejprve chci vám, pane Borgu, poděkovat za to, že pro vás otázka migrace a společného azyl, azylového systému má vysokou prioritu. Je jasné, že si uvědomujeme závažnost této problematiky a e, postup e, omnibus e, se předpokládá jako priorita pro migrační politiku. Myslím, že parlament to také velkou většinou podpoří. Také mám veliký zájem na tom, co jste také řekl k politice soudržnosti, co se týče zviditelňování, co už vlastně zde padlo z mnoha stran. Já bych se chtěla připojit k jedné poznámce, Já se domnívám, že posílit tu zviditelnost z Bruselu je obtížné, protože regionální politika prostě se odehrává v regionech. To, co mi chybí, je zapojení členských států, včetně toho mého vlastního měli by být ochotny ofenzivě, ofenzivně tedy se zastávat toho, že každý region Evropské unie má prospěch z evropské politiky soudržnosti. Existuje dostatek příkladů, ze kterých to zcela jasně vyplývá, ale momentálně mám pocit, že se eh, vlastně eh, nacházíme v jakémsi mainstreamu renacionalizace a že z Bruselu se vůbec o politice soudržnosti nesmí mluvit a my musíme eh, nejenom zcela jasně vysvětlovat, ale také dokládat, že prospěch eh, politiky soudržnosti, ale musíme mít také spolupráci členských států. Máte eh, nějakou představu o tom, jak byste toto mohli také prosazovat? A potom mám otázku. Byste řekl, že je potřeba vlastně v té politice soudržnosti diferencovaného přístupu. Já s vámi v tom souhlasím Řekl jste, že ten přístup momentálně je příliš rigidní. Co tím vlastně myslíte? E, v, té, v tom novém období jsme zavedli tři různé kategorie, abychom zajistili diferenco, diferenciaci regionu. Dohodli jsme se, že budeme koncentrovat ty e, tenčící se rozpočty právě pro ty regiony, které potřebují nejvíce, tak aby právě tam se mohly priority nejvíce realizovat. Jak chcete zajistit větší diferenciaci? Možná, že byste to mohl vysvětlit, protože já jsem tomu úplně neporozuměla. Co jste tím vlastně měl na mysli? A potom ještě jedna otázka na závěr. Komise v červnu uh, uspořádá fórum ke kohezi bude to vlastně úplně poprvé, eh, vlastně co rada nebo co předsednictví bude chtít představit budoucnost eh, politiky soudržnosti. A dnes jsem četla v nějakém dokumentu Evropského parlamentu, že půjde o neformální eh, radu ministrů k politice soudržnosti 8. a 9. července. To jsme dostali od jejich služeb. Máte k tomu už nějakou pozici, nebo ji budete chtít teprve vypracovat? Děkuji. Děkuji. Paní Tomašič za EKR. Děkuji. Já hovořím vlastně i za Chorvatsko a zvláště za ostrov Korčula, odkud jsem. Já vím velmi dobře, co to je žít na ostrově. Proto chci poukázat na význam digitalizace na evropských eh, eh, ostrovech. Nástroje peer-to-peer -peer jsou zajímavé a užitečné nástroje. Zajímá mě, jak budete chtít postupovat abyste zajistili to, že digitalizace a inovace se dostane i na eh, ostrovy, aby, jak zlepšíte, zlepšíte život ostrovanů. Eh, za ALDE děkuji. Paní předsedající, děkuji vám také za to, že jste k nám přišel na tuto debatu. To je velice důležité, protože, jak jste řekl, Evropa se nachází na důležitém milníku historie jsme pod velikým tlakem, ku příkladu Brexit. Zde sehrál úlohu a politika soudržnosti by měla fungovat lépe i vzhledem k tenčící sem finanční prostředků. I vy sám jste zmínil, že eh, vlastně proběhne první obecná debata o budoucnosti eh, politiky soudržnosti. Jak tento proces budete chtít řídit a jak se vypořádáte s tím, jak řekla paní Krél, určitým ukončením eh, této debaty eh, ve eh, světle fóra o soudr- soudržnosti a i ministerské schůzky 8. a 9. června. Jaké hlavní body tam budou pro vás, i co se týče migrace? Budete ochotni hovořit o dalších kondicionalitách, které budou zavedeny po roce 2020 na propojení klíčových investičních priorit, co se týče třeba ubytování a tak dále? jak to propojit s prostředky, které budou k dispozici pro členské státy. Je to něco, i když je to politicky senzitivní, co budete ochotni otevřít? Eh, moje otázka již zazněla z úst ostatních kolegů. Jakým způsobem bude také zapojen Evropský parlament? Protože budeme chtít být efektivní, potřebujeme všechny tři instituce, aby spolupracovali. Tolik ode mě, děkuji. Děkuji, pan že prosím. Madame la présidente, merci. Paní mm, předsedkyně, děkuji. Děkuji panu Borgovi za uh, vaši přítomnost a diskusi. Vy jste mluvil o otázkách, které jsou vel, eh, velmi obecné v tom kontextu, um, ve kterém vykonáváte své předsednictví. A otázky k, konkrétnější, které souvisí s kohezní politikou, je pravda, že Kontext je obtížný s um, láskou migrace, Brexitem, krizí ekonomickou. K otázce migrační krize a ekonomických příčin migrace chci připomenout několik čísel, abychom si uvědomili problém, který máme před sebou. V roce 2000 100 bude na světě 13 miliard lidí. Populace Evropské unie zůstane asi 600 milionů v roce 2100. Afrika z čtyřnásobí svůj počet obyvatel, což bude 4,2 miliardy v roce 2100. To je realita. A já si nejsem jist, zda řešení, které na mysli dnes, jsou schopny eh, čelit výzvám, které nás čekají. A proto ta velká otázka, kterou si Evropská komise Unie musí položit, který náš parlament si musí položit, je otázka koherence politik eh, společenství, společných. Mm, tě nedosáhneme žádného výsledku, pokud na jedné straně budeme realizovat politiky, které budeme ničit jinými politikami. A tady mám na mysli například obchodní politiky. Další bod ve vašem programu a jsem rád, protože jsme měli možnost o tom diskutovat. To je námořní dimenze Evropské unie a také eh, což je také mm, jaksi důležitá dimenze Evropské unie. Ještě jsme mm, tom dostatečně nemluvili, ale Evropská unie je evropský kontinent, má největší počet námořních eh, mm, vlastně kontaktních bodů. Eh, to je dobré pro výzkum, vývoj, růst eh, takzvané modré ekonomiky a my očekáváme od vašeho předsednictví jasnou angažovanost vůči této eh, námořní a přístavní dimenzi a také eh, očekáváme, že pokrok směrem ke skutečným strategii eh, pro ostrovy Evropské unie, ostrovní oblasti. My eh, jsme před vaším příchodem měli eh, diskusi o si a tady bylo řečeno, že tady velké zneklidnění ohledně budoucnosti kohezní politiky jako takové. A já věřím, že čím eh, méně se bude Evropě dařit, tím více bude potřebovat eh, koheze, eh, tím více bude potřebovat solidarity. Pokud v Radě Evropské unie všichni sdílí tento názor, jaké jsou poměry sil v Evropské radě, abychom mohli udělat pokrok směrem ke kohezi. My si klademe otázku, pokud nepůjde, E, zda, zda tedy ne, ne, nepůjdeme s, zpátky e, a ta, to nadcháze, nadcházející mandát, mandát může být uh, krok zpátky v oblasti kohezní politiky. Děkuji, paní Vana. Vielen Dank, Herr Minister, auch von meiner Seite für... Z mé strany děkuji za vaše úvahy. Eh, Vy jste teď jmenoval dva cíle v regionální politice, v dosavadních eh, prioritách eh, o tom příliš mnoho nebylo regionální kohezní politice. Byla tam jenom drobná zmínka v Evropském strategickém fondu pro strategické investice. Já jsem ráda, že teď můžeme mluvit o kohezní politice s vámi. Já mám otázky ke třem oblastem. První, již eh, opakovali předřečníci, to je totiž migrace. Já samozřejmě podporuji eh, vaši eh, snahu hledat evropské řešení humanitární krize, otázky uprchlíků, reforma dublinského systému a ruská obrana. Také v kohezní politice nyní jsme tlačili na to, aby tento výbor um, otevřel, um, posílil um, také um, rozšířil na migrační politiky, to je v rámci nařízení Omnibus, o tom jste mluvil. Chci se zeptat, máte konkrétní iniciativy, aby um, tyto prost, toto také odpovídajícím způsobem členské státy eh, přijali. Už dříve byla možnost přizpůsobit operační programy mm, pro oblast migrace a integrace, najít prostředky. Ne, nebylo to ale příliš přátelsky eh, přijato já eh, členskými státy. Já si myslím, že je tady nutnost zviditelňovat to konkrétní iniciativy. Druhý bod souvisí se zviditelněním. My jsme mluvili o iniciativní zprávě výboru na toto téma a také na implementaci partnerského principu v kohezní politice. Víte, že mm, partnerství je mm, princip partnerství je velký výdobytek kohezní politiky, to je začlenění lokální, lokálních aktérů, sociálních partnerů, občanské společnosti, se zeptat, zda vy eh, mm, v investiční politice EU podporujete tento partnerský přístup a eh, zasadíte se o to, aby to bylo více přítomné ve, v, mm, v EFSI. Mm, aby to tam bylo silněji zakotveno. Třetí otázka Mm, z priorit maltského předsednictví. Mm, tam nevidím nic na téma Brexit. Možná jsem se přehlédla, ale spuštění, spuštění článku 50 spadá pod vaše předsednictví a má to značné důsledky na regionální politiku. Možná byste k tomu mohl něco říci? Děkuji. Thank you, thank you. Děkuji vám. Paní Demáto, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, jak dokazují různé pozměňovací návrhy, jak z výboru, tak z pléna, naše hnutí pěti hvězd od začátku volebního období bylo proti makroekonomické podmínečnosti. Já doufám, že se vám, že se vám podaří změnit tento postoj na radě. A moje otázka k článku 1623. Evropská komise provádí revizi tohoto článku a připravuje zprávu pro parlament a radu. A to by mohlo přinést legislativní návrh. Myslíte si, že jsou podmínky pro to, aby k tomuto došlo v průběhu vašeho předsednictví? Já vám děkuji. Mám tu další tři jména na seznamu, máme tu ještě další zájemce o slovo. Ne, takže ještě předám slovo kolegům, v první řadě pan Žul. Děkuji, paní předsedkyně. Pane ministře, má otázka a připomínka budou velice stručné. My všichni víme, že nadcházející měsíce budou velice důležité pro budoucnost kohezní politiky. A abychom zajistili její budoucnost, tak je to jeden důležitý bod a tím je zjednodušování a jednotlivé možnosti toho, jak se dopracovat k zjednodušení. Tím je diferenciace při realizaci programu, to znamená postupovat tak, aby realizace a i ty podmínky byly uspůsobeny na to, zda se jedná o dobré či zlé e, žáky. Ehm, také musíme brát zřetel na to, kdo řídí ty projekty a ty kritéria diferenciace vy podpoříte v průběhu vašeho předsednictví, byste tedy podpořili takovou praktiku, nebo jak hodláte postupovat? A druhá věc, mě těší, že přikládáte velký význam námořní politice. Já pocházím z oblasti uh, Francie, kde námořní politika je velice důležitá. E, v Dubnu, myslím, zazní velice důležité prohlášení, takže mohl byste nám něco říct ohledně tohoto významného prohlášení na, o námořní politice? Děkuji. A nyní pan Novákov. Děkuji, paní předsedkyně. Já budu hovořit stručně. Na úvod tedy chci říci, že mne těší, že tu opravdu vidíme někoho, kdo na sebe přebírá takový kus zodpovědnosti a držím vám tedy palce, aby se vám podařilo splnit všechny ty úkoly. Stejně tak mne těší, že jste zmínil zjednodušování. A možná bych tady v této věci eh, viděl ještě více, zejména jednu konkrétní iniciativu a třeba takovou pracovní skupinu na téma zjednodušování anebo abych využil příklad či zkušenost nizozemského předsednictví, Oni měli Amsterdamský pakt, takže proč nemít takový nějaký dokument, nějaké memorandum, ve kterém se bude požadovat větší míra zjednodušování. Dále, jak nahlížíte na inovaci? V tuto chvíli Horizon 2020 je eh, hodně eh, podfinancován a je tu celá řada projektů, která nemůže být financována právě z důvodu nedostatku prostředků v horizontu. Takže jak nahlížíte na tuto záležitost, jak eh, se stavíte vy k otázce inovací? Děkuji vám. A nyní paní Maletič, máte slovo. Děkuji. Já nebudu hovořit o jiných prioritách než o politice soudržnosti a těší mě, že v rámci politiky soudržnosti zdůrazňujete, že se zaměříte i na implementaci programu 2014 až 2020, protože tady v parlamentu jsme měli usnesení a nyní je tu další ohledně zrychlení implementace politiky soudržnosti. Takže bych si ráda vyslechla, zda máte nějaké konkrétní iniciativy a myšlenky, jak urychlit implementaci a jak pomoci členským státům vypořádat se s nejrůznějšími překážkami, kterým čeli v praxi eh, s implementací. Děkuji a poslední otázka, už to vám slibuji, pan Buda. Děkuji, paní předsedkyně. Já děkuji i panu ministrovi za to, že se dostavil k nám. Pro nás je to výtečná příležitost se eh, podělit eh, s vámi o naše obavy a přejeme vám eh, úspěšné předsednictví. Už se tu hodně hovořilo o politice soudržnosti. Vy určitě víte, že v členských státech si přejeme zjednodušení a lepší přístup k evropským fondům fondům soudržnosti a také, že si přejeme, aby politika soudržnosti aby byla viditelnější. Také jste správně zmínil, že Evropa financuje mnoho pozitivních věcí, ale občané o tom nevědí a za to neseme vinu my všichni, jak komise, tak rada i parlament, protože nejsme schopni vysílat ty správné pozitivní poselství a jak si tu způsobovat tu pozitivní imič, aby občané viděli, co všechno pro ně EU dělá. Také jste zmínil migraci a já bych tady rád zdůraznil něco týkající se Rumunska, tedy z mé země. Myslím si, že jsme oběti velké nespravedlnosti, protože stále ještě nejsme součástí Schengenu a to přesto, že naše hranice jsou dobře zabezpečeny. Jsou tu země, jejichž hranice jsou mnohem méně zabezpečeny a jsou členy Schengenu. A proto bych byl rád, kdybyste vyslal silné poselství pro to, aby se tady tato velká diskriminace vyřešila. Já bych chtěl také požádat ještě o jednu věc, co se týče přesunu imigračního střediska nebo celkově migrace jako takové. My se totiž snažíme vytvořit decentní podmínky pro uprchlíky, zejména v tomto zimním období, kdy teploty velice klesají. Ale nebylo by lepší, kdyby se přímo v zemích původu vytvořily lepší životní podmínky, aby se tedy lépe investovaly prostředky do těchto zemí. Myslím si, že to by bylo lepší pro všechny, že bychom tedy měli přesunout důraz eh, ne na výdaje a finance, ale spíše prostředky pro ně v zemích původu. Takže vyslechl jste si připomínky členů výboru eh, Regia. a my tedy nyní očekáváme vaše reakce. Děkuji za všechny vaše položené otázky. Upřímně řečeno, neočekával jsem takový příval otázek a stejně tak asi ani nemám příliš času a určitě ještě budeme mít další příležitost si popovídat. Já jakožto minister jsem zodpovědný za pokrytí plenárních zasedání, proto se také těším, že se setkáme i v průběhu plenárních zasedání a jsem tedy zodpovědný jak za plenární zasedání, tak i za fondy EU, proto jsem tedy tady dnes u vás. Takže na úvod ty formální a neformální zasedání, to sdělení, které budeme vysílat jakožto předsednictví, je to, že proběhnou dvě ministerská setkání, což jste tedy asi už zaznamenali jako slovenské předsednictví zorganizovalo, bude zasedání ministru pro všeobecné záležitosti pro soudržnost 25. dubna a tam hodláme přijmout závěry rady. Budeme pracovat eh, s kolegy, s členskými státy, abychom tedy připravili k těmto zmíněným eh, bodům eh, závěry. Samozřejmě, že naše politika bude směřovat kupředu do budoucna a vidíme tu také potřebu většího zviditelnění a lepší komunikace při sdělování vůči občanům. Pak proběhne ministerské zasedání, no a v září nebo v říjnu jsem se setkal um, s paní předsedkyní, které jsem říkal, že proběhne ministerské zasedání před fórem eh, pro soudržnost. Eh, vy, jakožto parlament, eh, stejně jako komise tedy, se toho zúčastníte, budete mít příležitost vyjádřit tedy vaše sdělení prostřednictvím tohoto fóra. A to fórum se bude eh, zabývat tedy otázkami soudržnosti, no a samozřejmě vaši zástupci budou mít příležitost v červnu tam pohovořit. No a pak plánujeme nejrůznější akce, aktivity. To znamená, že to nebude nějaký sporadický proces, ale bude tady existovat určitě propojení mezi jednotlivými aktivitami. A jsem přesvědčen, že zastávajících okolností a výzev, kterým čelíme, a tady jsem přesvědčen i e, z toho, co zaznělo z vašich úst, že politika soudržnosti je relevantní, zejména když máme na paměti, že toto je politika, jejíž záměrem je snižovat e, rozdíly mezi regiony. A mnohokrát ty populistické výlevy právě ovlivňují to vnímání v těch regionech. No a bohužel eh, proto si pak v těch regionech myslí, že na ně politici zapomínají. No a tady tato politika směřuje tedy k projektům konkrétním, které by i nadále měly pokračovat, aby se tedy ta, tyto nesrovnalosti mezi regiony snižovaly. Zazněl to odkaz na balíček Omnibus a to sdělení ohledně tohoto balíčku. připomeneme si také 60. výročí um, Evropského společenství. A co se týče omnibusu, zazněly tu také otázky napojené na migraci. Blok 3 v rámci toho už eh, diskutujeme o této možnosti a toto je tedy má pozitivní odpověď eh, z mé strany ohledně migrace. Nicméně musím říci, že tu zastupuji předsednictví, ale nemohu opomenout skutečnost, že jsem občanem Malty a musíme řešit eh, tuto záležitost. Už se jí věnujeme víc než 10 let a často jsme v tom osamoceni. Instituce mnohokrát poskytly eh, ty nouzové prostředky. Nicméně jenom poskytování prostředků nebude úplným řešením, takže uznejme tu, že budeme muset tedy na tom zapracovat jakožto rada, aby opravdu mnohé státy zaznamenaly pokrok ve věci společné azylové politiky, dublinského nařízení, ale musíme se také věnovat těm externím aspektům. Ve Valetě jsme se sešli v roce 2015 a tam padly e, závazky v rámci kontinentu. Samozřejmě, že většina těch ekonomických migrantů pochází z afrického kontinentu, pak dojde také k takovému zhodnocení a prostě je třeba, aby všichni na sebe převzali své zodpovědnosti. A soustředíme se také na summit ve Valetě v únoru. Nebudeme tedy jenom pokračovat v tom, co bylo započato v Bratislavě. Budeme hovořit také o externích aspektech migrace. A já si myslím, že to je důležitá záležitost. A my musíme prokázat, že bereme eh, vážně ty hraniční záležitosti a nemůžeme si dovolit takové situace, kdy stovky a tisíce migrantů procházejí nebo zažívají tak zoufalé situace, eh, když se snaží zajistit si azyl. Otázka transparentnosti, management a kontroly. Tady souhlasím, že potřebujeme zajistit, že se bude lépe vynakládat z prostředky, to za stranu členských států. A pak eh, také připomínka k ostrovům. Nejen, že tedy eh, samotná Malta jakožto členský stát eh, je ostrov, tady jsme souostroví, kolem nás eh, i po Evropě jsou další ostrovy, vy jste tu zmínili konkrétní ostrovy. Samozřejmě to je velice relevantní v rámci politiky. Tady ta různorodost, ta nesourodost mezi regiony je tady markantnější. Uh, z ostrovy mají potíže s propojením, se svými schopnostmi, pokrytím základních infrastruktur, digitální aspekty a podobně. Já jsem přesvědčen, že členské státy, eh, když eh, si plánují eh, operační proces komisí, tak berou právě tyto charakteristiky v potaz. To určitě Nicméně, když se zadíváme dál za eh, rok 2020, tak můžeme eh, opravdu vyjádřit přání, aby tato politika směřovala do budoucnosti. Ale musíme být, jakožto legislátoři, velice eh, moudří, my všichni ve všech institucích, také na komisi, v parlamentu, na radě a musíme tak nějak anticipovat ty výzvy, eh, kterým bude asi čelit náš kontinent právě i po roce 2020. Abychom se nakonec nedostali do situace, kdy eh, vždy musíme ty své priority uspůsobovat charakteristikám dané krize a následně mobilizovat uh, prostředky. To je ta opakující se výzva. Prostě musíme anticipovat ty diskuze o tom, co nastane po roce 2020. Musíme zavést politiku, která se bude dívat do budoucnosti a bude zvažovat výzvy, které mohou v budoucnosti přijít. Budeme se maximálně snažit zajistit, aby tato setkání přispěla, ať už jde o oficiální nebo neformální schůzi ministrů, ale také společně s vámi na fórech pro soudržnost a během dalších příležitostí, tak aby až budeme mít před sebou balíček, abychom už reflektovali tyto myšlenky. Co se týče toho seznamu výzev, které před námi stojí, a nutnosti využít potenciál samotné politiky. Zazněla zde i poznámka, která se týká toho, že jsme nezmínili Brexit. Pozice rady je v tomto směru jasná. My čekáme na oficiální oznámení a já se proto prozatím nebudu zmiňovat o něčem hypotetickém, ale jinak obecně lze říci, že to je pro nás výzva. Mohu ale říci, že je pravdou, že Rada všech 27 členských států je jednotná, všechny členské státy si uvědomují, že nás čeká náročné období, ale je to pro nás také příležitost k větší jednotnosti vzhledem k tomu, že se nacházíme ve zcela specifické situaci. Máme tady také příležitost oslavit eh, výročí evropského projektu a dívat se dopředu. Eh, Rada eh, pro evropské obecné záležitosti na Maltě a summit 3. únoru ty všechny tato všechna setkání budou eh, pracovat na tom, abychom vydali jasný signál o tom, co budeme chtít v nadcházejících letech dosáhnout. My často hovoříme o výzvách, ale také je potřeba si uvědomit, že za posledních 60 let eh, Evropa žije v míru. Eh, v mnoha částech Evropy došlo k pokroku, občané mají vyšší životní úroveň, takže i když eh, máme před sebou mnoho výzev, také se můžeme těžit, těšit mnoha dosaženým úspěchům. A, a máte pravdu, jak jeden kolega řekl, já sám jsem mladý, ale to, čeho jsme dosáhli a to, co teď považujeme za samozřejmé, to všechno znamená, že vlastně jsme v situaci, kdy musíme také chránit ty dosažené úspěchy, jednotnou měnu. Eh, ten, ten užitek, který plyne z toho být členským státem Evropské unie. Takže to nadcházející eh, úsilí by mělo také reflektovat to, co chceme dosáhnout v budoucnosti. kdy nás čeká vypořádat se za situací, kdy jeden členský stát nás bude chtít opustit. A ještě další otázky, které jsem dostal. O sektor námořní, tam je možné využívat jeho obrovský potenciál. Bude schválena strategie pro námořní eh, sektor i co se týče modrého růstu a odpovídající politiky. My málo hovoříme o mořích a oceánech a o jejich potenciálu. Bohužel o nich hovoříme pouze v souvislosti eh, s nějakou tragédií. I přesto ale námořní odvětví má vysoký potenciál, co se týče inovací. A my na něj eh, nezapomínáme ani co se týče financování a patří sem i výzkum, vývoj, vytváření pracovních příležitostí a toto je odvětví, které pracovní příležitosti může nabídnout. Jsem si jist, že bude možné společně o těchto otázkách ještě diskutovat, společně diskutovat o prioritách malckého předsednictví v červnu. Co se týče inovací, už jsem o nich hovořil a souhlasím s tím, jak tady byly naznačeny výzvy, ale pro růst a vytváření pracovních příležitostí potřebujeme inovativnější Evropu. Máme dobré nápady i další kontinenty pro nás představují výzvy a mnozí Evropané považují jiné kontinenty za atraktivní a proto je to pro nás i globální výzva je potřeba zajistit, abychom nalezli další finanční prostředky pro pomoc těm, kteří přijdou s dobrými projekty. A k tématu projektu, co se týče období 2014 až 2020, tedy té strategie a také kritiky, která se týká fáze provádění Uvědomme si, že byly prezentovány nové výzvy, jako třeba strategie, které budou potřeba před, eh, si osvojit před implementací, potom kondicionality ex ante, bude potřeba naplnit eh, různá kritéria a přitom míra závazků a my teď ještě nemáme veškeré eh, informace ze všech 28 eh, členských států, co se týče těch závazků, ale i tak některá čísla máme, protože výbor pro výběr již eh, tady nějaké informace má. Víme, že si členské státy již vedou dobře, ovšem víme, že když nedojde ke zrychlení v určitých oblastech, že přijdeme o ten dynamický posun a proto musíme i nadále pracovat na tom, abych dosáhli, abychom dosáhli nezbytného zrychlení. Jako předsednictví, předsednictví i v rámci vlastně našich limitací se na to budeme zaměřovat a budeme se snažit pochopit, co vedlo k případným spožděním. Byla zde i otázka, která se týkala odložení nějakých projektů. To musíme hodnotit podle platných nařízení. A potom, co se týče zviditelnění, viditelnosti, jako rada a parlament budeme mít příležitost spolupracovat a dívat se dopředu, abychom eh, dosáhli zviditelnění. Ale spolupracujeme i s dalšími institucemi. Já jsem měl příležitost fungovat jako, eh, jako starosta eh, u nás doma a byl jsem i členem výboru regionu a my eh, zorganizujeme veřejné dialogy. Takže v různých městech a regionech budeme moci vysvětlovat, jak vznikaly určité projekty, aby je lidé neměli za samozřejmé. Budeme vysvětlovat plány, které vznikly za příspěvku občanů Často i váš výbor se domnívá, že můžeme spolupracovat na takových, eh, na takových akcích a já se budu sám aktivně zasazovat o to, abychom něco takového mohli uspořádat. Možná jsem některé otázky vynechal, ale jak už jsem řekl, já budu přítomen na plenárním zasedání ve Štrasburku i v Bruselu. Budu k dispozici a budu se s vámi moci setkávat i individuálně, kdybyste eh, si to přáli. Děkuji. Děkuji, pane ministře. Děkuji za odpovědi, myslím na téměř všechny otázky. Já vás chci ujistit, že tento výbor je velice ambiciozní. My se zaměřujeme na politiku soudržnosti, eh, jak v současné době, ale už i na budoucí politice soudržnosti pracujeme také na zjednodušování. Velice bedlivě hodnotíme a sledujeme práci komise a i zítra budeme pokračovat v debatě o provádění politiky soudržnosti s generálním ředitelem generálního ředitelství Regio. Takže budeme seriózním a aktivním partnerem ve všech akcích, které budete chtít uspořádat, co se týče oficiálních i neformálních ministerských schůzích, co se týče fóra pro soudržnost a dalších iniciativ, které chystáte. Takže v tomto výboru máte své příznivce, co se týče plánu na, pro politiku soudržnosti a, během, a jménem všech poslanců tohoto výboru přeji vašemu předsednictví mnoho úspěchů. Doufám, že se vám podaří vytvořit skutečně velice viditelnou politiku soudržnosti v rámci našeho společného úsilí. Děkuji vám. Děkuji vám, dámy a pánové, a tím naše eh, setkání končí. Uvidíme se zítra v 9 hodin.